Goed, eh, collega's, welkom. Ehm, Vážení kolegové, dobrý den, vítejte na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Vím, nebo vidím, že tady je ještě mnoho prázdných sedadel, ale to bude asi kvůli potížím s cestováním. A proto tady také za, v tom předsednickém křesle vidíte mě, alespoň teď na počátku našeho zasedání. Pan Odi? Nemáte francouzský překlad? Tak snad už to bude v pořádku. Pan Toirer eh, někde teď visí na cestě kvůli problémům na letištích, ale eh, ještě dorazí a než přijede, tak já budu předsedat. Máme hodně nabitý program na dnešní odpoledne. První bod programu je přijetí pořadu jednání, e, tak jak jste jej obdrželi. Máme řadu návrhů na změny, například u bodu číslo 4, to je volba místo předsedy výboru pro rozpočtovou kontrolu po odchodu paní Ivanové, ale to na žádost pana Dojče probereme až po bodu 10. Bod 9, to je schůze koordinátorů, ta proběhne zítra, protože paní Gresle za EPP nemůže tady eh, dnes být, takže to bude, schůze koordinátorů bude zítra po bodu 14. A potom bod 15, to je zvláštní zpráva číslo 19, lomeno 2012 a tento bod bude zařazen za bod 8, to znamená, uh, už dnes to probereme. Takové jsou tedy novinky. Jsou všichni spokojeni s těmi změnami? Jenci? Ger? Děkuji, pane předsedo. Na koordinátorech jsme se dohodli na tom, že na počátku tohoto zasedání si musíme promluvit o tom, jak přistoupit ke zprávě pana Marinesku eh, ke Clarity Commissioning. A jestli si dobře pamatuji, tak jsme se eh, dohodli na tom, že na počátku dnešního zasedání bude výbor rozhodovat o tom, za to ponecháme na programu. Um, Mike, ik wou eerst de mededelingen van de voorzitter uh, nemen zoals... Děkuji. Tak možná eh, teď přejdeme k bodu 2, eh, sdělení předsedy. Pan Toirer na eh, konci dnešního jednání vás zve na koktejl. Mělo to tedy začínat v půl sedmé, ale pokud skončíme dříve, třeba ve tři čtvrtě na šest, tak by ten koktejl tady mohl následovat hned. To znamená, že bychom nemuseli čekat až do té půl sedmé. Dále eh, v sekretariátu je nový člen Piotr Batiševič Malický a eh, vítám ho mezi námi. Doufám, že budeme mít dobrou spolupráci. Bod číslo 3, eh, to je zápis ze schůzí minulých. Jako obvykle, pokud do konce eh, jednání nebudou námitky, eh, tak to bude přijato. Bod 5, zvláštní zpráva číslo 9, lomeno 2012, ta je odložena. A teď se dostávám k tomu, co tady říkal pan Geyer. A sice že minulý čtvrtek ve Štrasburku byla schůze koordinátorů a na žádost skupiny eh, SD se hovořilo o tom, zda budeme pokračovat v té zprávě pana Marinesku. Eh, skupina SD navrhuje, aby eh, diskuse a hlasování se odložily a koordinátoři navrhují, respektive abychom probrali, zda budeme hlasovat nebo ne. Takový je tedy návrh, pokud jde o zprávu Marinesku. Takže pokud budete hlasovat proti, tak to vyškrtneme z programu. Možná chce někdo něco za skupinu EPP k tomu říct? Takže teď budeme hlasovat o této otázce elektronicky. Jedná se o bod číslo 6 a hlasujeme o tom, zda zpráva Marinesku eh, bude předmětem hlasování. Pokud budete hlasovat proti, tak to znamená, že to z programu vyškrtneme. Jens Geier. Zegt, onder geen onduidelijkheid. Wie ja zegt, als er een meerderheid ja is. Kdo hlasuje pro, tak prosím hlasujte tedy pro. A pokud tady bude většinové hlasování pro, tak budeme o tom hlasovat a pokud se většina vyjádří proti, tak tento bod z pořadu jednání stáhneme, takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Zijn stemkaart niet bij heeft, ik zal uw stem meerekenen. Tak zdá se, že jeden kolega ne, nemá kartu, a takže, ale vidíme, že hlasujete, takže končím hlasování. Ještě někdo chce být započten? Pana Kebrandy. Pan Sklikakis hlasuje pro, pan Gebrandy, Gebrandy rovněž. Takže to máme ještě navíc dvě pluska. Takže to je 12 eh, pro, 9 proti, takže budeme hlasovat o eh, této zprávě. Máte hlasovací seznám. Omlouvám se, pane komisaři. Eh, to hlasování proběhne ještě před tí, vaším bodem, takže uh, pozměňovací návrh 1, 2, 3, tam pro ně je kompromis 1, kdo je pro? Pro kompromis 1, děkuji, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, návrh 4, ten padá, návrh 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Šestka, pro, proti. Není to úplně jasné, takže to ověříme elektronicky. Návrh 6 Ingeborg Gressle. Takže prosím, eh, pokud nemáte karty, tak zvedněte ruce. Spelikakis pro, Grebrandy pro. Končím hlasování. 11, pardon, 13 pro 7 proti schváleno. 7, 8, 9, 11 a 12 to je kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 10. O tom musíme hlasovat. Not if we. It's included. It's included. Oké. Okay. Dan gaan we uh, eerst stemmen over amendement 173 van. Uh... Takže začneme 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. 13, 14, 16, 15. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 17 padá, 18 padá, 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 1, 7, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 20. 21 a 22 pana Sadargase, pana Marinesku a pana Uročova. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23 a 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, tak to věříme. 23, 24. Ich stemming. Končím hlasování. Gerbrandis Kalakakis pro, takže to je 12, pro 8 proti, schváleno. 25, pana Kalfina, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to je zamítnuto. 26. Paní Andrikiene, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27. To je můj návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Okay. You have to be faster. <laughs> Eh, eh, eh, blijkbaar hebben we een aantal amendementen gestemd die al, die al uh, niet meer... Tak, teď jsme hlasovali o pozměňovacích návrzích, o kterých jsme ani neměli hlasovat, takže se omlouvám. Kompromis 4. Kdo je pro kompromis 4? Proti? Zdrželi se schváleno. 29 Teď nevím, jestli to platí nebo ne. Ano, takže kdo je pro? Proti? Zdváleno. Třicítka. Ta, je, ta je pokrytá kompromisem 3. 31 padá. Čtyřicet pět a čtyřicet šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže to ověříme. Ověříme hlasování o 45 se 46. Tegen of onthouding, elektronisch. Sluit de stemming. Končím hlasování. Takže bylo to 10-10, ale ti dva kolegové, eh, kteří nemají kartu, tak jak hlasují. Takže ten kolega hlasuje pro, takže to je 11 ku 10 schváleno. Proto jsem to chtěla ověřit, ale myslela jsem si to dobře. Tak, dva, eh, dva, 47. Eh, ten padá. blijkbaar is er een technisch probleem dat er een, een, een bladzijde ontbreekt in mijn stemlijst. We gaan het eventjes checken. Tak, eh, mě totiž chybí jedna stránka v mém hlasovacím seznamu. Takže jsme nehlasovali o 32, 33, vy jste to všechno přes, přeskočil. Ano, omlouvám se, já jsem přešla na další stránku. E, teď mám tady novou verzi od sekretariátu, kde už je to snad úplné, ten seznam. Takže 32. 32. Dobře, takže hlasujeme o 32. Ano, mně tady chyběla ta stránka, takže 32, kdo je pro? Proti? Schváleno. Dobře, ověříme to. Je to pozměňovací návrh 32. Besluiten de stemming. er eentje. Končím hlasování. Zase ještě přečteme jeden hlas pro, takže je to schváleno 11 ku 10. Třicet čtyři padá, třicet pět také, protože eh, byl schválen kompromis tři. A dostáváme se k sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme to. Je to hlasování o návrhu 36. En de uitslag is, we sluiten de stemming. Ondertussen heeft de heer Herbrandi... Končím hlasování. Pan Gerbrandi už má také kartu, je to 11 ku 10 schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Budeme to ověřovat. 38. Tak hlasujeme. Končím hlasování. Takže to je zamítnuto. Tak pokračujeme dál. Kdo se zdržel? Čtyřicítka. Pan Paksas. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 41. Takže ještě už ověříme čtyřicítku. 40 pana Paxase. Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo schváleno. Ale jako předseda musí být objektivní, takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 43 padá. 44. Tak, eh, máme tady ústní pozměňovací návrh, který pokrývá 47. Takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Tak, 45, pokud se nemýlím. Prosím, aby mi sekretariát pomohl, protože pro mě je to opravdu novinka. Normálně to dělá pan Toirer. We continue with 45 and 46, which are identical. Okay. Dan gaan we nu amendement 45 stemmen. Wie is... Takže 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46. Pana Uručeva pro. Je to vlastně společně, teď vidím, se 45 a se 47 je to také pokryto tím ústním pozměňovacím návrhem. A nemusíme tady hlasovat ani o 48. A dostáváme se ke kompromisu 5. Kdo je pro kompromis 5? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 51. Pana Uročeva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Návrh 51. Končím hlasování. Schváleno 11 ku 10. 52 pro. Takže 52, 53 padá. A teď tady obracím stránku a nevím ale, co je teď na řadě. Musíte chvilku počkat. 54. Amendment. Takže 54. Pozměňovací návrh 54 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Tak to ověříme. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je to uh, stejně pro i proti, takže zamítnuto. 55 spolu s 56 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, souhlasí EPP, ne, tak to ověříme. 55-56. Končím hlasování. Zase to byla remíza, takže zamítnuto. 57 pro. Proti. Ověříme. Myslím, že to bude asi stejný výsledek. Končím hlasování. Tak máme tady, zdá se, jeden hlas navíc. Tak už je to v pořádku. 12 k schváleno. 59 en 60 van Balsik. 59, 60. Pro. Proti. Zdrželi se, ověříme to. Je to příliš těsné, ty výsledky. Zahajuji hlasování 59-60. Končím hlasování. 12 pro, 11 proti, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, stejný výsledek, schválenou a myslím, ale ověříme to raději. Končím hlasování. 12 pro, 11 proti, eh, schváleno. 62 padá, 64 taktéž, 65 taktéž, 66. 66 a 67 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zase to je těsné, ověříme to. Zahajuji hlasování. can have it wrong as well, and a member has... Takže asi se sekretariát spletl. Takže paní Sender, ano, budeme hlasovat. Nejdřív u 105. A jsou to identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 107 a 108. Ústní pozměňovací návrhy. Pan Balčitis, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 109 a 110. S komentářem v hlasovacím seznamu, kde pro, kde proti. Zdržel se, je to zamítnuto. Musíme si to ještě ověřit. 809 109, hlasování. Končím hlasování. 15 k 8. Zamítnuto. Jens Geil 186, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 111, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 112. Budeme to hlasovat společně se 113, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 114 a 115, kde pro, kde proti, schváleno. Takže 116, 117, 118, kde pro, proti, zdržel se. Musíme z toho věřit. Takže 116, 18, 118, kde zájí hlasování. Končím hlasování. 12 ku 10 schváleno. 119 odpadá. 177 nyní. Kdo je pro? kde proti? Zdržel se schváleno. Takže budete souhlasit s tím, že odhlasujeme 180 až 184 včetně jako blok. Souhlasíte s tím? Pan jaký Takže 177 až 183 včetně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 184, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Také je to schváleno. A tím se dostáváme ke kompromisu 7, 120, 121, 122 a tak dále. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se? Zdá se mi, že je to schváleno, říká předsedající. Musíme si to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13.8, takže je to schváleno. 125, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. 126, 127. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 185 je schváleno. 128, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 129, kde pro, kde proti, zdržel se, pokud já to vidím, tak schváleno. Socialisté, chcete z toho věřit? Ne. Schváleno. 130. Nemusíme o tom hlasovat. Přesto 31 byla schválena. A tím se dostáváme ke kompromisu 9 pokrývá 131, 30, 132. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 186. Paní Gressle. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10. Pokrývá návrhy 187 a 193. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 10? Kdo je proti? Držel se schváleno. 133 pana Kalfina, kde pro, kde proti, zdržel se, spáleno. To 34. 134 a 135 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 136 odpadá. Sto osmdesát devět Jence Gajera, kdo je pro? je proti? Zdržel se schváleno. 141 Balčitis, je pro, je proti? Zdržel se zamítnuto. 142 Kalfin, je pro, proti? Zdržel se zamítnut 143, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 144 odpadá. 145 Paxas, je pro, je proti, zdržel se, zamítnuto. 146 Kalfin, je pro, je proti, zdržel se schváleno. 147 Balčitis, kdo pro, proti, zdržel se, to je těsné, ověříme si to elektronicky. Těsné hlasování. 14 hlasů proti, takže je to zamítnuto. 148 spolu s 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Takže 190 balčitis, kde pro? Proti? zdržel se schváleno. 153 a 154 Kalfin Gressle, takže jenom 153 Kalfin. 153, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Pokud já to vidím, tak je to schváleno. 154 odpadá. 155 Kalfin kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To také je zamítnuto. 191 Balčitis, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 156. Tento návrh byl stažen. Hlasujeme o 157. Superstát 7, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. A konečně, co nyní nastane, 158, předposlední stránka, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 159, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Musíme si to ověřit? Ne. Sto šedesát, sto na sto odpadají. 163 je kompromis 11. Takže 163, 167, kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti. Pokud já to vidím, tak to není úplně jasné, takže si to ověříme elektronicky u kompromisu 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 7 schváleno. 168 Kalfin, kdo je pro? 167 je součástí kompromisu 11. Pane zpravodaji, co si o to myslíte? Je to součástí kompromisu. Takže souhlasíme se zpravodajem a 168, kdo je pro. Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Tu 69 odpadá, 180 Jens Geier, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. 181, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Předposlední hlasování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 jsem na to nebyl připraven. uh, achteraf uh, met Je lepší si to nyní ověřit, než se dostat do potíží se sekretariátem následně. Může to zpravodaj ověřit? Prý jsme nehlasovali 8888990. Můžeme to ověřit? Pan Toirer to měl předsedat za normálních okolností.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 Eh, alles is gecontroleerd, dus we kunnen tot de eindstemming overgaan. We doen... Takže jsme všechno ověřili a můžeme se pustit do závěrečného hlasování elektronicky. Závěrečné hlasování o zprávě Marinecku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 k 8, jeden hlas se zdržel, takže je to schváleno a blahopřejeme zpravodaji. sorry dat dit soms een beetje hakkelend verliep. Takže omlouvám se, že to bylo trošku zmatené chvílemi, říká pan předsedající. A nyní dáme možnost eh, zástupci komise, aby se tedy usadil. collega's, we gaan naar punt 7 van de agenda. De gedachtenwisseling. A nyní bod 7. Výměna názorů s komisařem Šemetou. A také tu máme hosty z účetního dvora. A navrhuji dát nejdříve slovo komisaři zpravodaji a potom budeme moc klást otázky. Kdo začne za, z účetního dvora? Takže nej, nejdříve účetní dvůr, potom vy. Takže kdo spustí z účetního dvora? Paní Kajulajte. Thank you, chair. Thank you for the opportunity. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice vděčná za to, že eh, mohu dnes předložit další informace o provádění e, rozpočtu a e, finančního roku 2001. Jak víte, je to souhrn e, roční zprávy výsledku auditu a závěrů. A mým dnešním úkolem Slibuji, že budu hovořit anglicky. Mohla bych hovořit pouze estonsky, finsky nebo anglicky, takže vyberu si z toho angličtinu. Ehm, kapitola 1 je souhrnem eh, výroční zprávy, výsledků auditu a závěrů. A dnes je mým úkolem, abych eh, výsledky, které mm, odprezentovali různí kolegové, eh, zasadila do určité perspektivy a společně s vámi se zamyslela nad různými možnostmi do budoucnosti. Prohlášení o věrohodnosti eh, z roku 2011 obsahuje čtyři Eh, stanoviska a jsem velice ráda, že již pátý rok po sobě eh, účetní dvůr vydal pozitivní stanovisko nebo jasné stanovisko, o čem se v Česku příliš nehovoří. Pokud jde o správnost transakcí eh, v účetnictví, Soud, učení eh, dvůr posoudil, že tady nebyly žádné věcné eh, nebo podstatné chyby eh, a, a, a pokud jde o platbební i transakce, tak tady byla obdobná míra chybovosti jako v roce 2010. Chyby se nenachází pouze v jednom nebo specifickém okruhu rozpočtu a pokud jde o vnější vztahy, pomoc a e, rozšíření e, pro administrativní e, výdaje, tak tam docházelo k určitým podstatným chybám typy chyb z roku 2011 odpovídají chybám z minulých let, nesoulad se pravidly zadávání veřejných zakázek, neuznatelné projekty a výdaje, a další věci jsou těmi nejčastějšími problémy. Asi vás to nepřekvapí. Bylo by nerealistické očekávat nějakou výraznou změnu jakým způsobem eh, vydávat prostředky Evropské unie, je stanoveno v rámci víceletých eh, období. Eh, účetní dvůr zjistil, že kontrolní systémy nefungují plně, tak jak by měly. A v těch oblastech, kde je největší míra odhadované chybovosti, venkovský rozvoj a regionální politika, tam by členské státy měly eh, být v přední linii a měly by se snažit eh, sledovat eh, nároky na úhrady z evropského rozpočtu. A v této oblasti jsou, účetní dvor identifikoval mnoho selhání. Regionální politika, tady je asi více než 60 Eh, transakcí, kde byla nějaká eh, chyba. A eh, tyto věci by měly být identifikovány. Toto podporují také audity účetního dvora z roku 2011 o postupech závěrky pro rok 2000-2006. Audit ukázal, že aby se zabrátilo finančním korekcím a závěrkám, tak je potřeba postupovat jiným způsobem, protože zatím tam byly eh, některé věci podceňovány. Eh, ovšem audit eh, v takových oblastech, které přímo zpravuje komise, jako je například výzkum a další vnitřní politiky, jsou stejné nedostatky jako ve sdíleném řízení. A tady je možné uhrazovat náklady pouze v případě, když je to tady prověřeno nezávislou auditní firmou ve více než 80% projektů, které přeskoumal účetní eh, dvůr, kde byl pozitivní eh, auditový certifikát, účetní dvůr identifikoval jednu nebo více chyb. Všechny tyto příklady ukazují, eh, že je tady potenciál pro členské státy, jejich orgány a pro komisi, aby vylepšili kvalitu vydávání prostředku tím, že budou uplatňovat současný kontrolní rámec plně. Ovšem, je tady další možnost, jak eh, odstranit další chyby tím, že se zjednoduší pravidla. V roce období 2013 hlavní pravidla pro vydávání evropských prostředků byly rozhodovány členskými státy. A to znamená, že to bylo delegováno na ty, eh, kteří jsou nejblíže té úrovni, eh, kde se prostředky vydávají. A členské státy tedy mají zde velmi důležitou úlohu při zjednodušování pravidel. Komise musí zajistit efektivní dohled eh, nad řízením prostředků Evropské unie a musí eh, podávat zprávy o stavu finančního řízení ve svých eh, prohlášení. Jsou tady výroční zprávy a další zprávy a komise nyní musí být ujištěna, že evropské prostředky budou vydávány v souladu s pravidel. A pokud to tak není, tak musí zastavit neregulární platby a uhrazování co nejrychleji. V roce 2011 komise zvýšila počet a výši svých eh, eh, rezerv a toto eh, vlastně je veliký krok vpřed. Komise by měla pokračovat v tom, že bude sledovat rizikové oblasti a bude eh, zajišťovat, aby získala správné spolehlivé informace eh, o stavu eh, evropského finančního řízení. Zatím tomu tak všude není. Ve zprávě za rok 2011 účetní dvůr zjistil, že zatím tedy ještě nebyl žádný spolehlivý ukazatel pro zjišťování těchto věcí. Většina problémů, které náš účetní dvůr eh, zjistil, už tady existují delší dobu. Samozřejmě dochází k určitému zlepšení a uvědomujeme si také, že potenciální zlepšení jsou pouze omezená eh, za současných pravidel. A nyní je potřeba zamyslet se nad tím, jestli tento eh, rámec pravidel může opravdu přispět k pozitivnímu výsledku a pozitivní DAS. Stanovisko účetního dvora 6 2010 o návrhu komise pro přepracování finančního nařízení eh, zdůraznil, eh, že se objevily nějaké další možnosti, například zjednodušení pravidel, e, nové rozvržení programů, e, zpřísnění kontrol, e, tolerování vyšší míry nesouladu a někdy i ukončení aktivity. Současná diskuze o víceletém finančním rámci 2014 až 2020 a související legislativy je důležitou příležitostí. Návrh komise na roky 2014 až 2020, pokud jde o pravidla pro vydávání v oblasti soudržnosti, otevírá dveře pro eh, nové kroky. Členské státy mají možnost, ale ne povinnost, aby tady splnili financování projektů se splněním určitých cílů prostřednictvím tzv. plánů společných akcí. Ovšem, tak jak zúraznil účetní dvůr ve svém stanovisku 7 2011, tato iniciativa by mohla ehm, být založena, eh, nebo financování by mohlo být založeno na eh, výkonu pouze v případě, když se Eh, nahradí eh, současná pravidla místo toho, aby byla doplněna. Eh, dále tady je možnost zjednodušených financování a snížení administrativního břemene a složitosti. Další návrh pro Horizont 2020 představuje krok vpřed pro snižování možnost využívání Eh, některých eh, zbytkových částek pro celé projekty ve specifických oblastech. Pokud se poučíme ze zkušeností eh, v rámci projektu FP7, kde také došlo ke zjednodušení nákladu, tak vlastně nemáme ještě žádnou odpověď. Takže důležité je, aby se změnil současný systém. Je tady i nadále otázka, zda členské státy podstoupí toto riziko a přestoupí k novým modelům, pokud tyto modely zůstanou dobrovolné a pokud náklady eh, za dopuštění se chyby zůstávají poměrně nízké. Vážení poslanci, parlament a rada musí rozhodnout o pravidlech, jakým způsobem, která, která budou upravovat, jakým způsobem je vydáván eh, rozpočet Evropské unie ale eh, potom je zde také zodpovědnost eh, účetního dvora, který bude sledovat, jakým způsobem eh, jsou tato rozhodnutí přijímána a dodržována. Je potřeba, aby vše probíhalo v souladu s pravidly, které stanovíte vy. Děkuji za, za pozornost. Děkuji vám. Chce tady pan Otby ještě něco dodat z účetního dvora? Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, pane komisaři, jsem eh, rád, že tady mohu být vůbec poprvé od své nominace, abych vás seznámil s kapitolou 10. Budu velice stručný eh, tuto eh, kapitolu jsme tedy zahrnuli do roční účetní závěrky, je to kapitola o výkonnosti a letos se to týkalo tří různých témat. Jednak hodnotící zpráva komise, za druhé sebehodnocení komise o výkonnosti a za třetí eh, účetní dvůr eh, zkoumal 16 zpráv z roku 2011, aby z toho vyvodil tedy ponaučení. Eh, ohledně eh, koncepce a přidané hodnoty EU. Pokud jde o tu hodnotící zprávu, obdrželi jsme nejen jednu zprávu eh, komise, dostali jsme dvě hodnotící zprávy v loňském roce. Ta první věc se týkala toho, co je obsaženo v kapitole 10. Druhou zprávu jsme dostali v listopadu a e, obrátili jsme se na parlament dopisem e, předsedy. Ta, ta zpráva zřejmě spadá pod jiný bod, který bude zítra projednávat výbor. A já tedy e, k tomuto nebudu zatím nic dodávat. Co účetní dvor vyvodil z toho sebehodnocení komise? Účetní dvo, dvůr uvedl, že se objevují eh, znaky zlepšení. Nicméně eh, stále tady jsou problémy, pokud jde o konzistenci mezi cíly a ukazateli a pokud jde o vytyčení smysluplných eh, vyčíslitelných cílů a jejich měření. Pokud jde o těch 16 zpráv, které pokrývají různé politické oblasti, tam se ukázalo, že se podařilo vyvodit eh, určitá eh, poučení, i když často ta hodnocení nejsou vždy kvalitní a ty výdaje EU nejsou vždy směřovány do oblastí, kde je to nejvíce potřeba. Dále, koncepce programů trpí nedostatky, kvůli kterým komise může těžko podávat výsledky eh, a zprávy o výsledcích. Dále, Komise musí prokazovat přidanou hodnotu výdajů na úrovni EU. Konečně několik doporučení eh, také z této kapitoly. Doporučujeme komisi, aby při koncipování programu zaměřovala své činnosti na eh, analýzu potřeb. Komise a členské státy musí zlepšit eh, kvalitu a načasování Eh, těch příspěvků členských států. A dále, pokud jde o programovací období 2014 až 2020, komise by měla prokazovat eh, i přidanou hodnotu EU. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, že se mohl stručně zmínit kapitolu 10 naší zprávy. Děkuji. Tak děkuji oběma členům účetního dvora a nyní dám slovo komisaři, aby mohlo zareagovat a potom proběhne diskuse. Dívám se jenom, kteří kolegové by chtěli vystoupit v diskusi. Prosím, abyste se přihlásili. Takže zapisuji si zpravodaje i další. Dobře, takže pane komisaři, máte slovo. Myslím, že máte hodně času na to, abyste, se, eh, abyste probala i podrobnosti. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji, vážení členové výboru i účetního dvora. Chtěl bych poděkovat Kersty Kaliulajdové a Henriku Odbovi za jejich inspirující eh, slova v této fázi absolutoria. Souhlasím s tím, že je třeba podniknout další kroky, je třeba je eh, bezodkladně zavést a musíme ale říci, že radikální změna v provádění rozpočtu dle tohoto eh, právního rámce zatím není realistická. Eh, tam, kde koncept programu se ukázal být nevhodným, komise eh, využila příležitost přípravy dalšího víceletého finančního rámce, aby právě tyto nedostatky řešila. Týká se to struktury programu, pravidel, ale také účetního řetězce a odpovědností eh, finančních subjektů. Dosud jsme s Evropským parlamentem spolupracovali velmi efektivně, jak vyplývá i z výsledků eh, například eh, změny eh, finančního nařízení. Ale ta práce ještě není u konce. Víte, že návrhy na zjednodušení jsou spochybňovány oběma spoluzákonodárci pokud jde o budoucí zemědělskou politiku, tam parlament předložil zhruba 4 tisíce pozměňovacích návrhů. Já mám tedy obavu, že ten náš společný cíl modernizovat programy, zefektivnit je a zjednodušit je, může být ohrožen. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli zachovat podstatu eh, návrhu komise na základě ponaučení z účetních zpráv zpráv účetního dvora a také na základě vašich doporučení v rámci absolutoria. V případech, kde koncepce programu je dobrá, ale naopak je neuspokojivá výkonnost finančních subjektů, pak se komise snaží předcházet chybám a nebo je systematicky napravovat. Výsledky tohoto proaktivního přístupu jsou celkem zásadní, jak eh, ještě ukážu. Komise Eh, samozřejmě zodpovídá za provádění celého rozpočtu. To by ale nemělo zbavovat odpovědnosti eh, ostatní finanční subjekty, především eh, orgány členských států, které také musí nést svou odpovědnost a plnit povinnosti na základě článku 317 smlouvy. V mnoha případech na které účetní dvůr poukazuje, národní řídicí a kontrolní orgány Eh, neprovedli řádně kontroly a nechali vlastně na komisi projít žádosti o proplacení, přestože se jednalo o eh, neuznatelné výdaje. Tato situace eh, je ve sdíleném řízení nepřijatelná a neudržitelná, mimo jiné proto, že se jedná o 80 rozpočtu EU. Podobně jako účetní dvůr, já se domnívám, že zjednodušení pravidel pro uznatelnost výdajů může dosti přispět ke snížení míry chybovosti. Nicméně tento proces je velice pomalý, eh, pokud jde o návrhy nových nařízení. A i když eh, dle stávajícího právního rámce je možné zjednodušovat, tak členské státy to nevždy využívají. Probíhající paralelní audit, který provádí 13 vrchních auditních orgánů, ukazuje, že národní orgány se příliš nepouští do těchto zjednodušování přímo na místě a tím vlastně příjemce zbavují e, určitých výhod, pokud jde o snažší přístup k finanční podpoře a ke snižování chyb. Dále, jak víte, pravidla eh, uznatelnosti výdajů u soudržnosti se definují většinou na národní úrovni. V roce 2011 86 chybovosti u sociálního fondu souviselo s národními pravidly pro uznatelnost výdajů. Přes opakované výzvy komise zatím nemáme žádný signál, že by členské státy chystaly provádět nějaké zásadní zjednodušení na své úrovni. Souhlasím s tím, že není asi dobré pravidla měnit příliš často. Nicméně nový víceletý finanční rámec dává Unii možnost provést takovou změnu na jedno celé sedmileté období a komise by eh, ocenila, kdybyste ji v tomto podpořili. V rámci sdíleného řízení je výkonnost národních orgánů a koncepce pravidel uznatelnosti, tak jak je definují členské státy, zásadní k snížení chybovosti. Proto bych chtěl zdůraznit, že tam, kde je to vhodné, je třeba zapojovat národní orgány do kontradiktorního řízení eh, s účetním dvorem protože tím pádem tyto subjekty mohou poskytnout eh, potřebné vysvětlení Eh, auditorům, tak aby auditoři mohli eh, posoudit situaci. Dále, národní orgány eh, jsou povinny pečlivě ověřovat zjištění auditu a vyjasnit zdroj zjištěných chyb. Je to tedy dvoucestný proces, který může přispět ke zlepšení situace i na místě. A to platí pro všechny programy v rámci sdíleného řízení, včetně zemědělství a rozvoje venkova. Nyní bych se chtěl stručně vyjádřit k hlavním otázkám, na které poukázal tento výbor při předchozích eh, slyšeních a diskusích o absolutoriu. Za prvé, schopnost nápravy stávajících eh, systémů dohledu a kontroly. V listopadu loňského roku jsem vysvětlil, že naše kontrolní systémy vedly k vracení peněz a nápravám ve výši 1,84 miliard eur v roce 2011. To je velká částka, která představuje 1,4 všech pladeb učiněných v roce 2011. I když se tato částka dotýká i pladeb z předchozích let, z hlediska ochrany evropského rozpočtu v roce 2011 je dobré to posoudit eh, v takovém širším kontextu. Tyto opravy a vracení peněz se odrážejí v roční účetní závěrce EU, která už eh, pátý rok po sobě eh, získala eh, schválení účetního dvora. Nicméně nezahrnují se sem údaje o finančních opravách a vracení peněz, které provádějí přímo členské státy, protože dosud tyto údaje nebyly příliš spolehlivé a hrozilo dvojí započítání V příštím období Eh, ten účetní zajistí, že kvalita a spolehlivost tato údaju, eh, těchto údajů se zlepší tak, aby účetní mohl eh, vlastně je zapracovat do své zprávy spolu s účetní závěrkou. Informace o preventivních a nápravných opatřeních, v, které jsou v dokumentu nebo v příloze 6, poznámce 6 k účetní závěrce, se také zlepší v období 2012. Nyní bych chtěl se zmínit o politických oblastech v rámci sdíleného řízení. Pokud jde o rozvoj venkova, komise má akční plán eh, na řešení situace zjištěné dvorem. Měly by se tedy zjistit hlavní nedostatky a eh, přijmout okamžitá nápravná opatření. Komise především už informovala všechny eh, zprávy členských států při různých příležitostech o hlavních příčinách zjištěných chyb a o možných nápravných opatřeních. Evropská síť pro rozvoj venkova bude využita k zlepšení povědomosti o těchto otázkách. Příjemcům i úřadům poskytujeme školení a zlepšené informování. Generální ředitelství Agri přizpůsobilo svůj plán auditu tak, aby se zaměřilo na hlavní eh, eh, míry chybovosti zjištěné v roce 2011 a na členské státy a regiony, kde jsou nejvyšší rizika, pokud jde o provádění opatření rozvoje venkova. Konečně také posílíme personální obsazení auditových týmů v eh, generálním ředitelství Agri. Pro budoucna v rámci zjednodušeného schématu plateb se už zvažují další e, opatření pro další programovací období, například povinnost předkládat budoucí programy rozvoje venkova předchozímu schválení komise, která bude schvalovat opatření zavedená v členských státech, tak, aby se zajistilo, že ta opatření e, nevytvářejí riziko chybovosti. Pokud jde o politiku soudržnosti, tam se situace v loňském roce dosti zlepšila a očekávám, že k dalšímu zlepšení dojde, jakmile eh, se na provádění rozpočtu projeví nové finanční nařízení. Eh, ve stávajícím programovacím období komise pečlivě sleduje opatření přijímaná národními orgány a požaduje finanční opravy ve všech odůvodněných případech. Členské státy jsou nyní povinny Eh, informovat o svých opatřeních na zjišťování nedostatků a na opravu těchto nedostatků. Eh, v případě, že ten pokrok není považován za dostatečný, přijímají se preventivní opatření, jako například eh, řízení na předběžné zastavení pladeb. Cílem je ne, ne omezit nebo zpomalit platby, ale spíše vyvíjet tlak na národní orgány, aby skutečně dodržovaly zásady řádné finanční zprávy. Uh, Auditový plán generálních ředitelství Regio a Employment je e, uspůsoben tak, aby se zaměřoval na ty nejvíce rizikové programy a finanční subjekty. Provádějí se e, také tematické audity zaměřené na riziko, ty se provádějí e, u sociálního fondu. Na podporu orgánů členských států, aby tyto orgány zlepšily své vlastní školicí programy a zajistili, že ta jejich národní pravidla budou srozumitelná, Eh, tak zřídilo generální ředitelství Regio zvláštní centrum pro posilování administrativní kapacity. V dalším programovacím období se zavede eh, prohlášení pro všechny výdaje spadající pod sdílené řízení, což eh, napomůže získat lepší obrázek o situaci členských států. A to by mělo tedy přispět i k mm, procesu ověřování na straně komise. Jakmile budeme mít nový eh, nástroj o podávání zpráv eh, v rámci tohoto procesu, eh, tak komise přejde ke druhému kroku a chce, aby tento proces, nový proces účetnictví získal politickou podporu. Dále výzkum. To je politická oblast, u níž Eh, tento výbor poukázal na eh, obavy z hlediska nárůstu chybovosti. Nárůst chybovosti v loňském roce eh, by mohl znamenat, že budeme tedy chtít více kontrol, více povinností o podávání zpráv a více ověřování na úrovni příjemců. Ale více takovýchto dohledových činností by znamenalo větší administrativní zátěž, kde by hrozilo, že financování projektů výzkumu a inovací nebude tolik atraktivní. Je tedy třeba najít vhodnou rovnováhu mezi důvěrou a kontrolami, jak je uvedeno i ve zprávě Merkies o Unii pro inovace, která byla schválena v květnu 2011. V tomto ohledu komise reviduje své kontrolní prostředí tak, aby se více zaměřila na rizikové operace a aby také podporovala více příjemce. Eh, také budeme odpovídat na otázky příjemců koordinovaným způsobem. Eh, chceme poskytovat vodítko účastníkům a také vytvářet checklisty, tak aby eh, je mohli kontroloři používat při své práce. Ta zpětná vazba teď je podávána přímo generálním ředitelstvím pro výzkum těm nezávislým auditorům, kteří tedy neposkytují dostatečně kvalitní účetní osvědčení. Auditoři jsou také zváni na semináře, eh, které komise organizuje k omezování chybovosti eh, v případě, že se ty nedostatky v jejich práci neřeší včas, pak komise doporučuje příjemcům, aby ukončili s takovými auditory smlouvu. Do budoucna bude velice důležité, tou otázkou zjednodušení a lepší výdaje a to je obsaženo v dalším návrhu víceletého finančního rámce. Horizont 2020 by měl omezit tu komplikovanost a měl by lépe přispět k politickým cílům v takovém prostředí, které bude i nákladově eh, přijatelné. Je klíčové, aby návrh komise získal podporu parlamentu, protože v našem společném zájmu je zajistit eh, lepší finanční řízení. Některé návrhy parlamentu ale ohrožují ten pozitivní dopad na financování výzkumu a inovací. Dále nyní eh, rozpočtová podpora ve vnější pomoci. To je oblast financování, která funguje ve složitém kontextu kde eh, samozřejmě mohou být zjištěny nedostatky eh, v našich partnerských zemích. V rámci nového přístupu na podporu rozpočtu komise se snaží dosáhnout zlepšení při kontrole těchto výdajů, tak aby vnější pomoc mohla být eh, používána efektivněji. V roce 2013 dojde k dalšímu zlepšení na základě doporučení účetního dvora. Týká se to především rámce řízení rizik, dále eh, řídící výbor na podporu rozpočtu by měl posílit průběžné vedení na úrovni vyšších úředníků a také by mělo docházet k lepšímu hodnocení kritérií eh, uznatelnosti. Konečně hodnocení programu EU z hlediska výkonnosti, to je další věc, na kterou se nyní soustředujeme. Evropští občané očekávají, že naše činnosti budou skutečně přínosné a že tam bude přidaná hodnota na úrovni EU. Proto posilujeme náš systém, snažíme se tedy sledovat i tento aspekt provádění rozpočtu. V poslední hodnotící zprávě se komise více zaměřila právě na tyto hodnotící činnosti. Komise, stejně jako účetní dvůr, se domnívá, že chceme-li zajistit vhodné hodnoticí zprávy, musíme se shodnout s orgánem absolutoria na tom, jak ta zpráva má být koncipována, jaké tam mají být informace. Myslím si, že bychom se měli soustředit na programy orientované na výsledky, které se budou hodnotit podle očekávané přidané hodnoty a také podle eh, efektivity nákladů. Vidím, že to je poměrně zásadní změna ale zároveň to přispívá právě k tomu zjednodušení, o kterém jsem už hovořil. Úspěšnost tohoto přístupu určitě bude záviset hlavně na vůli spolu zákonodárců, kteří to musí umožnit, tento přístup, a bude to také záviset na tom, zda finanční subjekty budou odhodlány tento přístup zavést. Eh, na závěr bych chtěl potvrdit, že komise se poučila z tohoto řízení o absolutoriu a společně s dalšími finančními subjekty se bude snažit dosahovat výsledků, které vy, jakožto orgán udělující absolutorium, od nás očekáváte. Mohu vás ujistit, že komise je otevřena vůči vašim iniciativám, které mají vést ke zlepšení eh, finančního řízení v EU. Některá opatření už jsme přijali na základě připomínek účetního dvora a na základě doporučení ve výroční zprávě účetního eh, dvora. Zlepšení eh, rozpočtového řízení a kontroly je cíl, který komise nemůže naplnit sama. Je to týmová práce, v níž spolu zákonodárci, orgány rozpočtové, orgány udělující absolutorium, auditoři a všechny finanční subjekty musí sehrát svou úlohu. Děkuji vám za pozornost. Dank u komisaris. Ondertussen is de voorzitter van eh, de begrotingscontrole. Děkuji, pane komisaři. Eh, dorazil pan předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu a předám mu předsednictví. A nejdříve vyzvu pana Gajera, aby promluvil. Danke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Barté. Pane komisaři, děkuji vám za to, že jste odpověděl velice podrobně na některé otázky. Děkuji za vaše eh, prohlášení. To vše vychází z naší vzájemné komunikace kde jsme již do jisté míry eh, vyjasnili, oč se bude absolutorium a ta příslušná zpráva opírat. V podstatě už eh, nemám žádné další otevřené otázky, protože vy jste odpověděl už prakticky na všechno. Ovšem, některé věci eh, bych chtěl přece jen zdůraznit. Některé věci, které potom můžete zmínit ve vaší reakci. Vy zodpovídáte nejenom na za absolutorium, ale také za eh, oblast cel, to znamená příjmů Evropské unie. Ve zprávách o absolutoriu jsme této věci zatím nevěnovali příliš velkou pozornost, protože účetní dvůr pouze sleduje, zda strana příjmů byla správně realizována, pokud jde o no, postupy. A já doufám, že mě výbor podpoří a doufám, že tady by tedy měla být sledována i věc, věcná stránka této oblasti. A potom doufám, že dospějeme k tomu, eh, tedy k otázce, jakým eh, způsobem Eh, toto ve zprávě o zájmech Evropské unie, toto vymezíme od zprávy o absolutoriu. Máme tady situaci, která se týká víceletého finančního rámce od roku 2014 a je velice sporná, je to velmi sporná věc. A tím spíš se musíme postarat o to, jakým způsobem budeme rozvíjet eh, stranu příjmů Evropské unie, tam, kde se nás to týká. Ačkoliv ve výroční zprávě Evropský eh, účetní dvůr o tomto ehm, toto nějak nerozvádí, tak eh, se přesto eh, zajímá o tyto věci a upozornil nás na určité možnosti vylepšení při vybírání cel. K tomu jsme vypracovali zvláštní zprávu. Dokonce eh, jsme cestovali do eh, například eh, Antwerp a Rotterdamu, dívali jsme se, jaké tam používají metody, budeme v tom i nadále pokračovat v tomto roce. Je ovšem zřejmé, že plány členských států k regulaci pro celní příjmy, že vlastně členské státy toto chtějí provádět velice zdlouhavě. A e, Evropská unie se přitom musí postarat o své příjmy a proto je to nepříjemné. A samozřejmě se nám nelíbí ani, jakým způsobem je to odůvodněno, jak dlouho to má trvat. Členské státy totiž mají v plánu nové celní nařízení nezavést dříve než v roce 2020. A to je situace, se kterou se rozhodně nemůžeme spokojit. Podobné je to také v případě DPH. A proto má první prosba zní, Mohli byste eh, pohovořit o tom, jakým způsobem se to z vašeho pohledu vyvíjí, pokud jde o legislativu eh, u DPH, eh, ale i u cel. Jak vidíte ten směr, kterým se to ubírá? To je velice důležité pro absolutorium, tedy pardon, není to úplně zásadní pro otázku absolutoria, ale je to důležité pro naši práci, jak k ní budeme přistupovat, jak budeme hodnotit práci komise v této oblasti a také přístup členských států. Druhá má poznámka se týká eh, vaší zodpovědnosti za absolutorium. Vy jste tím eh, příslušným komisařem pro tuto záležitost a chtěl bych položit jednu spíše filozofickou otázku která se týká toho, jakým způsobem eh, výbor pracuje, jak připravuje zprávy, z čeho vychází jeho analýzy. Eh, proto všechno je to velice důležité. Dostáváme určitý základ, i když řeknu to jinak, dokumenty, ze kterých vycházíme eh, při udělování absolutoria, jsou následující. Jednak dostáváme zprávu účetního dvora, tedy zvláštní zprávy účetního dvora a samozřejmě sledujeme také dokumenty komise A tady máme problémy nejenom pokud jde o interpretaci e, chybovosti, ale máme problémy také s interpretací významu těchto chyb. To znamená, účetní dvůr e, každou e, chybu hodnotí jako stoprocentní chybu. Máme tady výpočetní základy Evropské komise, která Eh, sleduje spíše vedení rozpočtu a v tomto ohledu tedy především částky, které jsou danou chybou ohroženy. A my si musíme uvědomit, že vykonáváme práci, která velice zajímá evropské občany, protože díky naší práci, eh, jak doufají, budou evropské prostředky lépe chráněny. A pokud to tak je, tak si musíme odpovědět také na otázku, kolik finančních prostředků uh, v ročním rozpočtu Evropské unie je podrobeno reálnému riziku. A já si eh, pamatuji eh, na debatu v Evropském parlamentu, kdy se to hodnotilo jaksi svévolně nebo eh, zcela nejasně. Udělá se chybovost z namátkové zkoušky, potom se to uplatní pro celou oblast rozpočtu a potom se řekne, že peníze jaksi někam zmizely. A to je samozřejmě naprosto neseriózní A pokud bychom se podívali na to, jaká je skutečná finanční škoda, tak nám ani to striktní eh, číslo eh, Evropského účetního dvora nepomůže. Na druhé straně máme předpisy ze smlouvy, eh, pokud jde o metodu DAS a Potom tam máme také eh, práh eh, podstatnosti eh, v procentech nebo významnosti a je to opravdu sisyfová práce, úloha. Pokud nyní účetní dvůr bude měnit svou metodu, samozřejmě ho k tomu vedou dobré důvody, Samozřejmě mimo jiné tady bylo upozorňováno na to, že je potřeba, aby to bylo srovnatelné. Ale pokud to tak bude, tak nakonec zažijeme, že chybovost uměle stoupne, protože ten celek, ze kterého je odejímána namátková kontrola a kde se konstatují, zjišťují chyby, že to všechno naroste a v podstatě uměle pouze tím, že se změní metoda výpočtu. A já už se kolegové těším na diskuzi v tomto roce, Máme tady odborníky, nebo to aspoň předpokládám, a budeme se velmi snažit to interpretovat, ale mimo tuto místnost o tom mám velké pochybnosti. Myslím si, že ostatním kolegům tady budeme muset velmi pomoci, aby to pochopili. A pokud my tady chceme mít eh, neomezené prohlášení o věrohodnosti a pokud tady ta chybovost stoupne, tak eh, já eh, potom se opravdu cítím jako Sisyfos musím neustále valit kámen na vrchol hory a když už budu skoro u vrcholu a budu si myslet, že jsem chybovost snížil, tak možná dojde k nějaké další změně eh, toho základu, ze kterého se vychází, nebo toho pohledu na celou věc a ta, ten kámen mi zase spadne dolů. Takže um, a teď tady eh, se můžu, si můžu vzpomenout na kamise eh, a, a, a můžu vycházet z něj. A samozřejmě můžeme postupovat tak, že budeme pohlížet pouze na takový horizont, eh, že budeme k tomu přistupovat pouze s tou metodou, kde budeme mít úspěch. No, a samozřejmě, že si můžeme říkat, že dokud účetní dvůr nedá prohlášení o věrohodnosti, eh, tak my budeme hlasovat proti absolutorium, ale v takovém případě vytvoříme politický chaos a o to nám přece nejde, to také nechceme. Takže jak se z toho eh, dostaneme? Eh, říkají sektorální přístup, hovoří se o tedy tripartitních rozhovorech, jednáních, eh, kde komise, národní orgány a účetní dvůr hovoří o tom, jakým způsobem metody vyhledávání chyb možno sladit a tady, pokud je o zaměstnanost, tam se dostáváme k chybovosti 2,2%, takže tam se dostáváme k hranici významnosti. Takže tady opět si musím Sisyfa tady představovat jako šťastného člověka. Náš výbor se nachází v obtížné situaci, protože tady jsou dvě metody zjišťování chybovosti, jednak eh, u účetního dvora, jednak na komisi. A my nechceme být eh, tím rozhodčím, který řekne, vy máte pravdu a vy ne. Nebo obráceně. Nám z politického pohledu jde o blaho Evropské unie a proto musíme nalézt politické řešení. A proto mám zájem na tom, abychom v této zprávě popsali přinejmenším spolehlivě problémy, které tam jsou. A bylo by dobré, kdybyste nám řekli, jaké úvahy eh, tady komise má. A mohli byste nám také pomoct té zapeklité situace tím, když nám eh, dáte informace o tom, kolik peněz Evropská komise eh, získává. Profesor Bonici člen účetního dvora ukázal krásný graf a řekl, máme tady dvě možnosti, jak zjišťovat chybovost, jednak, nebo jak tady snížit chybovost, jednak zvýšíme kontroly, eh, to znamená, že eh, ten soulad tedy bude kontrolován. A druhá věc je, že ty eh, peníze se vlastně nevyplatí tam, kde došlo k chybám, nebo se vyberou zpět, což je zajímavé. A ty peníze, eh, které eh, vymůžeme zpět, bychom museli potom zase relativizovat, stáhnout je k těm konkrétním rozpočtovým rokům, což je velice složité. Ale možná, že by tady k tomu bylo možné vypracovat nějaké ukazatele. V tuto chvíli situace na komisi není taková, že bychom měli nějaký dokument, kde by zaprvé bylo zřejmé, kolik prostředků bylo získáno v určitém roce celkově a druhé, za druhé, k jakému rozpočtovému roku se to vztahuje. A tady by bylo skvělé, kdybyste nám pomohli, protože eh, potom by to vedlo k tomu, nebo teď to vede tak, že my vlastně se jaksi neorientujeme v těch eh, Eh, finanč- eh, v chybách. Eh, za druhé máme chybovost, která odpovídá zpětnému získání prostředků, nebo bylo by to tak, a tím pádem by se snížila chybovost při realizaci rozpočtu. A nakonec otázka je, kolik může komise zpětně získat v určitém programovém období. Takže kdybychom měli takový nějaký dokument, díky kterému bychom mohli říci, eh, že v roce 2000 eh, až 2006 v tom programovém období jsme v jednotlivých letech měli následující míry chybovosti a teď bychom to vlastně dali ke vztahu e, k tomu, kolik peněz se podařilo získat zpět a potom bychom mohli vyhlásit veřejně, že ano, byly tam sice chyby, ale my jsme to napravili a ty peníze jsme získali zpět. Potěšilo mě, že v těch oblastech, kde se zhoršily míry chybovosti, samozřejmě s tím, že jsem vysvětlil proč, ale tam, kde k tomu tedy došlo, tak tam, by, tam eh, je dobré přijít s iniciativou, jak to vlastně zlepšit. A eh, já bych si přál, abyste do května informovali o tom, jaké kroky komise podnikne v těch třech oblastech, kde má také nejsilnější páku, pokud jde o míru podstatnosti nebo práh podstatnosti a co chcete udělat proto, aby eh, ten růst chybovosti v regionální politice, eh, tam je to pořád příliš vysoké, i když tendence je dobrá, takže abyste nám tady řekli, co chcete udělat. Eh, takže o to mi v té regionální politice jde a myslím si, že tady hovořím za celý výbor, když řeknu, že nejsme spokojeni s tím, že v regionální politice existují retrospektivní projekty. Nepodaří se nám dosáhnout přidané evropské hodnoty, když členský stát realizuje strukturálně eh, důležitý projekt, potom eh, tedy si řekne, to bych si mohl nechat uhradit z eh, Evropské unie a potom předloží eh, podklady sem. To potom není přidaná hodnota Evropské unie, protože ty chyby při zadávání například už se ani nedají opravit a další důvody tady hovoří proto, že to není dobré. Eh, tyto retrospektivní projekty jsou zdrojem mnoha chyb a pokud se nám podaří je odstranit, tak dosáhneme důležitého politického cíle a zatlačíme na členské státy tam, kde je to bolí. A to mě vždy obzvláště těší. Takže od generálního ředitelství regio vím, že u retrospektivních projektů si přejí, aby mohli postupovat eh, striktněji a pokud bychom my jim v Evropském parlamentu mohli krýt záda, tak bychom se posunuli o velký krok vpřed. Já doufám, že se nám to podaří v rámci reformy fondů soudržnosti a bylo by dobré, kdyby se nám to podařilo alespoň v absolutorium. A další věc, to jsou neto opravy a tady bych navázal na to, o čem hovořil kolega Fjellner. Členské státy Evropské finanční eh, dotační prostředky mohou provádět z jednoho projektu na druhý, pokud ten původní projekt je příliš eh, zatížen chybami. Já si myslím, že to je správné, i když Fjellner by to raději celé zrušil. Já to vidím jako určitou pobídku pro členské státy, aby zlepšili svou kontrolu, své řízení a mm, své systémy kontrol. Pokud ale tyto chyby nezjistí, nezjistí, a to je jedna z nejdůležitějších věcí v roz, ve výroční zprávě, a to byla příliš vysoká míra chyb, které by měly zjistit už členské státy. A pokud se to nestane, pokud je nezjistí, tak si přeji, eh, aby eh, ty peníze byly vráceny zpět a to by šlo eh, prostřednictvím metody neto oprav. To znamená, že tam, kde členské státy selžou v zjišťování chyb, tak tam získáme peníze zpět, tím zredukujeme chyby a to je zcela eh, ve prospěch eh, evropských daňových poplatníků. Já eh, Samozřejmě chci dát prostory pro ostatní kolegy. Já tady mám ještě jednu věc, ale o tom můžu, to můžu probrat s Katrin Day, takže proto v tuto chvíli končím. Děkuji. Také tady vítám An. Vy jste tady právě uh, citoval Alberta Camise a když se podívám na současnou sněhovou situaci v Evropě, tak mi to spíše připomíná France Kafku a zámek, ale Albert Camus říkal, že každý osud lze překonat tím, že jim začnete pohrdat. A eh, vy jste tady také zmiňoval Sisyfose, Otázka je, jestli je to pro nás správný přístup, to zůstává otevřené. Mám tady mnoho řečníků, kolega Píper a nakonec kolega Mulder, takže pan Píper. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pane kolego Gajere, je to opravdu výzva po vás hovořit a ještě nalézt nějaké otázky a věci, které by bylo dobré rozebrat. Přesto se pokuším, pokusím zmínit některé z těch aspektů, které tady dnes už zazněly. Bylo zajímavé slyšet prohlášení účetního dvora, že navzdory auditu eh, kontrolní administrativy i nadále musíme konstatovat, že dochází k velké chybovosti já si pak kladu otázku, co vlastně v tom postupu auditu je špatně. Neusnadňuje si to komise snad příliš. Tím, že říká, zodpovědnost nesou přece členské státy, ty mají všechny informace. A já si myslím, že tak to není, pane komisaři. Zodpovědnost, ta konečná zodpovědnost, tu má komise, jakožto strážkyně smluv. Donívám se, že bychom měli silněji uvažovat nad tím, jak získat v komisi větší vliv a více se chopit z odpovědnosti na poli auditů. Protože když eh, přihlédneme k tomu, co říká účetní dvůr, tak se zdá, eh, že ty postupy ještě příliš eh, nesedí, nejsou správné. Další otázka také navážu na kolegu Gajera, protože to eh, s tím jsou nespokojení politici, když jsou pět nebo deset let v parlamentu a to velmi, když eh, se tady srovnávají různá období, a v účetnictví, v postupech vymáhání, zpětném vyhávání prostředků a tak dále. Když tam není srovnatelnost, když nelze ty údaje srovnat, eh, nemáme přece šanci se v tom zorientovat, když se to schválně zastírá, když se to tady ty věci nově definují, ty, ty základy, ze kterých se vychází. Nemáme vůbec možnost se dopátrat toho, jak to ve skutečnosti je. A pokud eh, chceme nastolit důvěru mezi Evropským parlamentem a komisí, tak potřebujeme srovnatelnost časových období. A je třeba jednou za čas se podívat na to, co se za to období eh, v této konkrétní oblasti zlepšilo, co se zhoršilo. A tak to také kolega Gajer popsal. A v tom ho opravdu jednoznačně podporuji. Myslím si, že musíme najít jednotnou metodiku. Na to navazuje má další otázka. Když srovnáte generální ředitelství mezi sebou, kde vidíte nejlepší praxi, nejlepší postupy? Co byste doporučili, pokud jde o kontrolní mechanismy, výkaznictví? Ve kterých oblastech to funguje nejlépe? Kde generální ředitelství se mohou od jiných generálních ředitelství poučit? Další otázka. Ve vaší kompetenci se nachází také OLAF. A my jsme slyšeli eh, rozhovor s generálním ředitelem Kesslera, Kesslerem, eh, že, a kde, kde vlastně se vyjadřoval v tom smyslu, eh, že pachatelé trestných činů si vybírají ty členské státy, kde je poměrně slabá legislativa, například Česká republika, Maďarsko a tak dále, Burhalsko, Rumunsko, tak to říkal. Uh, kde se poměrně eh, málo tvrdě zakročuje eh, proti pachatelům trestných činů. Eh, víte o tom, že to tak je? Tak souhlasíte s tím, že ta situace je taková, jak zmínil? A pokud ano, co děláte proti tomu? Potom další otázka, která se týká také Olafu, a to tentokrát na téma Dali. Komise zde získala různý materiál, různé dokumenty, ze, které, ze kterých eh, potom vyvodila nutnost pana komisaře v podstatě odvolat a Evropský parlament zůstal jaksi bokem. Kladu si tedy otázku, eh, možná, že by nebylo dobré informovat celý parlament nebo ani celý výbor, ale možná, že některé osoby z Evropského parlamentu uh, Eh, by měly být zasvěceny do těchto informací, protože jinak musíme některé věci zkrátka jen přijmout tak, jak jsou, přičemž bychom ovšem chtěli mít větší jistotu, že kroky, které byly učiněny v souvislosti s panem komisařem, bývalým komisařem, byly oprávněné. Má poslední otázka se týká dokumentů, které jsme si vyžádali o eh, tabákových dohodách a vy jste tehdy požadovali, abychom náš požadavek upřesnili, což jsme nakonec eh, udělali velmi jednoznačně. Na Češ jsme dostali 24 dokumentů a 16 eh, jakýsi eh, opisů nebo kopií. Proč eh, po nás tady chcete důvěru, když jste nám dali k dispozici tak málo dokumentů a říkáte, že jsou to všechny dokumenty. Mě by zajímalo, jestli jich není více. Mohl byste na to odpovědět? Děkuji. Kolega Mulder. Thank you, eh, Děkuji, pane předsedo. Je to zajímavá diskuse. A já už tady mám vlastně závěry komisaře po této diskusi. Takže to je věc užitečná. Ale přesto se opovážím položit položit někdy otázek. Samozřejmě nevyhnutelně, když budeme rozhodovat o absolutoriu v květnu nebo dubnu, tak veřejnost se zeptá, zda, když udělujeme absolutorium, jak je to možné, že tak činíme, že dokonce po 18 letech nebylo možné, aby komise přesvědčila účetní dvůr, že může udělit pozitivní prohlášení o věrohodnosti. A před 14 lety bylo to absolutně odmítnuto a to přineslo tedy katastrofální výsledky a, komis, a komise rezignovala. Takže to je věc, která se nedá použít jen tak, ale je třeba, aby to se týče usnesení o absolutoriu v minulosti, tak tam je možno říct, možno říct, že je tam jednak konstanta od roku 2003. To je, že parlament rozpoznává, že ten hlavní problém je z 80% v členských státech a členské státy nejsou připraveny dostatečně spolupracovat s, s komisí při lepším tedy postupu poznámky pravda jsou velmi zajímavé a já je chci podpořit, co se týče tedy těch opravných položek. Nechci se do toho pouštět podrobně, ale parlament eh, definoval, že my máme požadat politickou odpovědnost v členských státech. Někdo by na konci finančního roku měl být pohnán k odpovědnosti, pokud je něco tedy správně či nesprávně. A politicky kompetentní osoba by měla prohlásit, že dle svého názoru, dle svého mínění účty jsou beze zbytku vypovídající o dobře tedy využitých prostředcích a v demokratické zemi by to takto mělo fungovat. A pokud se ukáže, že nemluvil pravdu, tak to bude negativní pro jeho politickou kariéru. A to tedy vyústilo v mezinstitucionální dohodu v roce 2006, kdy s radou jsme se dohodli, že výroční shrnutí budou poskytnuta. A tato výroční shrnutí se ubírala víceméně směrem těchto prohlášení členských států. My jsme tedy si přáli mít toto prohlášení členských států a v pozorovném výkladu tohoto, této dohody komise a rada se rozhodly, že roční zhrnutí budou poskytnuta ale že parlament vlastně nebude mít možnost do nich nahlédnout. A tato Evropská komise si zaslouží chválu a zavázla se tedy před lety, že ukončí tuto praxi a že zveřejní ty závěry členů našeho výboru. A museli jsme tedy do zvláštní místnosti, kde jsme odevzdali mobilní telefony a to, co jsem tam viděl, bylo velké zklamání, protože jsem neviděl žádnou přidanou hodnotu v těch statistikách. Víceméně to bylo matoucí a většina shrnutí byla v úředním jazyce příslušného členského státu a ty kontrolní prostředky jsou skutečně velmi bazální, tedy mohl, jak mohou tedy členské státy jako komise tvrdit, že záměr meziinstitucionální dohody byl naplněn a že, tyto, že tato znutí k něčemu slouží. Já vím, že závěry zprávy PricewaterhouseCoopers byly odlišné, ale proč v první řadě, proč pokračovat tak dlouho touto cestou? Já jsem nebyl vůbec schopen posoudit, zda je to k něčemu či ne. A i bez těchto informací jsme vytvořili nové finanční nařízení. A v tomto nařízení je možnost dobrovolného prohlášení členského státu. Tedy není je to pro dobrovolné prohlášení. Komise to má realizovat. To je jedna složka, to je, to je přání tedy jedné součásti rozpočtového orgánu, rozpočtového úřadu. A komise tedy není schopná tedy naplnit tu část týkající se ročních strnutí. Co chce komise podniknout, aby to bylo skutečně přitažlivé pro členské státy vydat toto výroční prohlášení členského státu. Máme příklad čtyř zemí. Nizozemsko jako první, Spojené království, Dánsko a Švédsko. A může uvést komise jeden příklad, kde bychom mohli říci, že tak to má být, tak je to správné. A chce komise podporovat něco takového v členských státech, tedy říci, my požadujeme v prohlášení členských států následující body a pokud to učiníte, tak to bude vaše odměna. A skutečně, čím chcete odměnit členské státy, které vydají takové prohlášení? Méně kontrol, menší administrativní zátěž pro příslušnou zemi a tak dále a tak podobně. Já chci mít jasnou představu o tom, co chce komise dělat s tímto článkem v novém finančním nařízení, kde tato eventualita dobrovolného prohlášení, že Tedy politická odpovědná osoba v členském státě spolu s místním účetním dvorem, kontrolním úřadem vydá takové prohlášení. A to je skutečně přání parlamentu od roku 2003. A já bych chtěl od komise vědět, tedy jaký, jaké jsou vaše záměry. A poznámka se nesouvisející s tím, co jsem řekl, jako politik musíme být pozorní vůči médiím a na nizozemské televizi byly dva velké pořady o vynakládání prostředků EU a závěry byly záporné. Tedy to je i závěr účetního dvora, tedy není to překvapivé, ale uvedli řadu příkladů. Jeden z příkladů byl, že podél dálnic v Polsku byly vybudovány tedy zvukové bariéry, které mají vlastně izolovat zvukově. Na, na jedné straně té bariéry je dálnice, na druhé straně jsou pastviny, na kterých se pasle několik kos. Tedy Jaký je smysl tedy těchto zvukových bariér, kde jediné, kde jediné tedy jediná stvoření, která z toho mají užitek, jsou ptáci a krávy, dobytek. Tedy my si neuvědomujeme, co se stalo s těmi evropskými prostředky. A očekávám tedy vaši odpověď. Kolege Mulder, als nächstes der Kollege Skylakakis, dann der Herr Gerbrandi, dann der... Děkuji. A tedy pan Skákakis se paní Andrásen. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, vzhledem k tomu, že kolegové, jak zpravodaj, tak kolegové další zmínili celou řadu témat. Já položím jednu konkrétní otázku. Vrátím se k otázce tedy, o kterou se zde snažím. Pane komisaři Šemeto, vy jste řekl, že komise reviduje své kontrolní prostředí, abychom se lépe soustředili na rizikové transakce a na možnost podvodu. A náš hlavní nástroj proti podvodům je OLAF. A já jsem se vás v listopadu ptal, zda můžeme Eh, zvýšit počet vyšetřování z vlastní iniciativy u OLAFu. A řekl, vy jste odpověděl pozitivně. A vzhledem k tomu, že se tady v Evropě učím, tak eh, potom jsme se ptali ještě jednou a ta otázka byla negativní. Odpověď byla negativní. Tedy moje otázka je opět zcela jednoduchá. Byli jsme svědky toho, že část chybovosti je způsobena podvody. Země, kde není vůbec žádný podíl chybovosti způsoben podvody. A v zásadě víme, že se věci liší a víme, že nejsme úspěšní. A nemyslím si, že by to byla jenom jedna země, ale těch zemí je celá řada. A přesto v této chvíli nezdůrazňujeme, kde tedy se nachází to skutečné riziko, ale pouze tam, kde jsme na něco upozorněni. A tam, kde na nic nejsme upozorněni, tak Olaf prostě tam nepůsobí, nevyšetřuje, i když eh, existují další důkazy, které tedy znamenají vysoké riziko. Jak může komise zareagovat na to, že se budeme držet této politiky, která vychází pouze tedy z oznámení nebo z upozornění a další rizikové oblasti jsou ponechány stranou. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další pan Daniel Gerbandy. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem velmi rád, že komise již dva roky také věnuje pozornost eh, výkonům nejenom pouze oprávněnosti výdajů, ale také výkonové části. A jsem také velmi vděčný Evropskému účetnímu dvoru, že se velmi zabývají touto problematikou. A my už jsme viděli, že došlo ke zlepšení v prvním roce, kdy komise věnovala pozornost eh, výkonům, ale podle Evropského účetního dvora to není zcela to, co jsme očekávali od komise. Moje otázka s tím souvisí. Obávám se, a to vychází z toho, co řekl kolega Mulder, ta, ty zvukové bariéry v Polsku. Vidíme tolik příkladů evropských prostředků, které jsou vynakládány v členských státech takovým způsobem, který je buď směšný a mírněji bychom mohli říci, že to není příliš efektivní. Případně to neslouží ekonomickým účelům, které by bylo lze očekávat. Tedy moje otázka je, to nesouvisí přímo s úlohou Evropské komise, ale úlohou členských států. A zdá se, a to vidíme ve všech zvláštních zprávách Evropského účetního dvora, viděli jsme to minulý týden, u výdajů na energetickou účinnost. Vidíme, že členské státy se nestarají o energetickou účinnost, starají se o eura, která jsou vynaložena v příslušné zemi. A na základě této zprávy jsou projekty, které jsou financovány s evropskými prostředky, ale v odpovědnosti členských států s návratností asi 150 let, což je opravdu bizarní. Takže moje otázka více souvisí s volností a flexibilitou, kterou poskytujeme členským státům při čerpání evropských prostředků, protože jsem skutečně přesvědčen, že přidaná hodnota evropských peněz je věc, kterou nemůžeme nechat na členských státech bez eh, důraznější kontrolní role Evropské komise. A moje velká naděje ve víceletém finančním rámci bude, že zaznamenáme mnohem důraznější kondicionalitu mezi vynaloženými prostředky a efektivitou samotných projektů. A vzhledem k těmto příkladům, vzhledem k tomu, že komise mění věné mnohem větší eh, pozornost výkonům, jste připraveni skutečně se tím znovu zabývat a e, důrazně se tedy kontrolně zabývat efektivitou výdajů a výkony. A jste připraveni skutečně i nyní, v této konečné fázi jednání o MFF, tedy mnohem důrazněji zasáhnout do této kondicionality, protože od eh, zřejmě nejproevropštější strany. V Nizozemsku shledám eh, velmi obtížné obhajovat evropské fondy, když vidíme tolik příkladů tedy nevalného hospodaření. Děkuji a nyní pan Bart Stas. Děkuji. Za prvé souhlasím s panem Gerbandem o úloze členských států a to jsou pokusy, o které se snažíme v posledních letech, tedy aby členské státy měly větší odpovědnost. A já jsem naslouchal eh, vyjádření účetního dvora a jako příklad uvedu, mohou, můžeme se na program od roku 2000 až nyní. A podle zvláštní zprávy účetního dvora se jasně jeví, že lhuta pro investice jsou jsou dlouhé a co se týče návratnosti, pan Gerbandy hovoří o 150 letech, jinde to máme 44 let. A to se týká energetické účinnosti a úspor energie hovořil jste o malíři Rubencovi. E, souhlasíte s tím, že hodnocení je důležité, a což pak v komisi není ani jedno oddělení, které by tohle mohlo sledovat? A nebylo by užitečné se zabývat e, evaluací, musí dojít k internímu hodnocení u těchto projektů a nebylo by snad užitečné, aby tyto zprávy byly dostupné online, aby to bylo o něco více transparentní aby kolegové nebo různé akční skupiny, které chtějí zajistit, že peníze budou efektivně vynaloženy, mohly pracovat. A je třeba, aby existovaly tedy různé orgány dohledu, které by se tím zabývaly. V našem výboru se skutečně chceme vážně zabývat zprávou Četního dvora a kladu si otázku, jak tyto zvláštní zprávy jsou tedy hodnoceny a sledovány ve, vaší, ve vašem udělení. Pokud existuje taková zpráva o úsporách energie, je to potom předáno příslušnému komisaři pro energetiku, anebo vy se tím budete v první řadě zabývat. A potom otázka na radu. My jsme se celá léta zabývali absolutoriem rady. A já vím, že rada má pocit, že rozpočet rady je záležitostí komise a že nám ho nemusí tedy rada předávat a že my bychom neměli udělovat absolutorium radě, pokud je o rozpočet. Souhlasíte s tímto výkladem rady? A pokud ano, tak se vás musím zeptat jako komisaře, zda jako zástupce komise byste byl připraven se obrátit na rada a říci, já si přeju vidět tyto dokumenty související s rozpočtem komise, eh, s rozpočtem rady, protože není možné absolutorium bez těchto dokumentů od rady. To je velmi specifické i pro parlament, protože jinak, pokud s tím nesouhlasíte s eh, výkladem rady, jak nám můžete pomoci vyřešit tento problém. A potom další věc, která souvisí s otázkou pana Pípra, vyšetřování Olafa, pana komisaře Daliho a jeho přátel, který eh, chtěl prostřednictvím peněz ovlivnit eh, komisi vy v komisi jste odpovědný za OLAF. Souhlasíte s, s výkladem právní služby parlamentu, který tvrdí, že my jako parlament bychom měli mít přístup k vyšetřování OLAFu. Nemusíte říkat ano, protože běží vyšetřování na Maltě. Já s tou odpovědí nejsem spokojen, protože tady jde o precedens. A výhoda dlouholetého členství v tomto výboru a parlamentu je, že jste zažil celou řadu skandálů. A někteří jsou tady ještě déle. A možná si vzpomenete, že v roce 2003 došlo k případu v Eurostatu, kdy eh, běželo právní vyšetřování ve Francii a Lucembursku. A tehdy to byla komise Prodyho a ty, ty dokumenty byly zpřístupněny in kamera v parlamentu a to vyšetřování v Eurostatu v členských státech probíhalo a přesto jsme mohli se zabývat těmito dokumenty. Takže my jako členové výboru, proč my jako členové výboru se nemůžeme podívat do dokumentů v případu komisaře Dalího? A 11. prosince jsme dostali dopis, kde bylo řečeno, že mohou být problémy s tím vyšetřováním eh, OLAFu, potenciální problémy, tedy že se nedodržely některé, některá pravidla, došlo k nesrovnalostem, to vyšetřování nebylo utajeno, jak mělo být. V čem je problém? Vy jste odpovědný komisář. Co to znamená? Jaké prostředky máte k dispozici pokud eh, vám toto říká výbor, který zajišťuje dohled, protože s vyšetřováním OLAFu jsou vážné problémy. A mě by zajímalo, zda jste podnikl příslušné kroky. A pan Pípr se zeptal na tabákovou dohodu. A my jsme požádali určité dokumenty. A vy jste řekl, že jich je příliš mnoho a nakonec jsme dostali 24 jednotlivých dokumentů až 16 zpráv. Rozumím tomu tak, že zde, zde se projevily určité obavy. A to byla velmi dobrá otázka pana Pípra. Na stránce 24 v seznamu otázek je otázka pana Petita, který je předsedou etického výboru a já jsem se zabýval tím dokumentem kdy vznikl tedy etický výbor a tam byly vlastně tři podmínky, znalost oboru, odbornost a nestranost. Jak je možné říct, že pan Petit je nestraný? Je to právník, působí v advokátní kanceláři a kde, se, kde zastupovali celou řadu tabákových firm, včetně firmy Philip Morris. Jak taková osoba, někdo, kdo dobře zná instituce, kdo zná tu materii, k tomu se nechci vyjadřovat, ale jak můžete říct, že je nestraný? To je moje poslední otázka. Ja, vielen Dank, Kollege Stas. Děkuji, kolego Stasi. Kolega Andrásen, kolegyně Andrásen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak, eh, jak už to tady uvedl pan Pípr, eh, já bych chtěla říci, že jako obvykle, alespoň v posledních deseti letech, komise obvinuje členskou stá- členské státy ze všech nedostatků. Já bych eh, ráda konkrétní odpověď od vás. A sice, proč komise nemůže schvalovat pravidla pro uznatelnost výdajů, které si navrhnou členské státy? Proč je komise nemůže přeskoumat a zasáhnout, pokud se domnívá, že takováto kritéria uznatelnosti výdajů nejsou dobrá nebo neumožňují řádné využívání prostředků? Proč komise nemůže přejmout i další iniciativy na zjednodušení pravidel. Zdá se, že s přepracováním finančního nařízení všechno skončilo, ale eh, já si nejsem jistá, jestli ten, to přepracované finanční nařízení k něčemu přispělo. Pokud jde o vracení eh, peněz, eh, chci říci, že to vracení neby, nemělo nahrazovat efektivní kontrolu. Jenom protože peníze získáme zpět, to neznamená, že můžeme být spokojeni s existujícími kontrolami. Můžeme zpřísnit opatření a pravidla, tak aby se zlepšily i kontroly a abychom získávali zpět finanční prostředky, které nebyly řádně vynaloženy. Vy jste říkal, že v roce 2011 to bylo 1,84 miliard. Za kolik let nedostatků je tato částka 1,84 miliard. Nemá smysl, abyste nám říkal, získali jsme takovou a takovou částku, která představuje e, něco přes procento ročního rozpočtu za rok 2011, protože toto e, může znamenat pět nebo šest let nedostatků e, podle toho, co říká Evropský účetní dvůr. A mně to tedy nepřipadá jako příliš velká uh, úspěšnost. Další věc, na kterou chci poukázat, pokud jde o vracení prostředků, eh, většinou ty peníze se vracejí od ústředních vlád, které nejsou úspěšné při získávání prostředků od příjemců, protože komise platí nějakým třeba řídicím orgánům, ne vždy ústředním vládám. A pokud eh, vyžadujete peníze od ústřední vlády, tak to znamená, a pokud ta ústřední vláda to nemůže získat eh, od eh, toho příjemce, tak to potom daňový poplatník vlastně platí dvakrát. Je tohle úspěšná metodika? Já si nemyslím. A konečně bych chtěla poukázat na to, co se děje ve výzkumu. Hodně se kritizují členské státy, pokud jde o oblasti sdíleného řízení. Ale výzkum řídí komise. Jak je možné, že tedy jsou ty nezávislé auditní osvědčení, a potom účetní dvůr zjistí, že 80 transakcí eh, zaznamenává závažné chyby a z toho 50 jsou velmi významné chyby. Děkuji vám. Děkuji, paní Andreasen. A v neposlední řadě Jean-Pierre Ody, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři za doplňující informace, děkuji také účetnímu dvoru za vystoupení. Já jsem s touto diskusí velmi spokojen. Je jasně vidět, že ta pravidla, když jsou velmi komplikovaná, eh, když eh, tady došlo k přistoupení mnoha členských států v posledních Eh, letech. Máme tady nedostatek veřejných peněz, dále pak tady jsou rizika podvodů, korupce, blíží se volby do Evropského parlamentu, což znervozňuje poslance, protože musí eh, občanům skládat účty eh, za to, co udělali v posledních čtyřech, pěti letech. A to se týká zvláště poslanců výboru pro rozpočtovou kontrolu. Nevím, jestli si vzpomínáte, ale myslím, že tohle diskusi už jsme vedli a musíme si upřímně položit otázku, Zdá se nejedná o systém, který je u konce eh, s dechem. Sdílené řízení mělo smysl v době, kdy bylo jen několik málo členských států. Obvinují se členské státy, ale co ty nešťastné členské státy eh, se svými ministerstvy mají dělat? Všichni eh, hm, chtějí spolufinancovat různé regionální, národní projekty. Myslím, že je na čase, aby si Evropa vzala vlastně k sobě ty svoje peníze a abychom měli své vlastní finanční finanční řízení. Já moc nemám důvěru v ta prohlášení hlav státu, říkám to často kolegům. A Pokud jde o ty nějakou průkaznost, tak to vlastně nemá příliš žádnou hodnotu. Když tady je eh, požadavek na podpis nějakých složitých eh, eh, auditů, tak prostě řeknou, ano, my jsme všechno předali účetnímu dvoru, ale já moc nevidím, jaký to má smysl. Na druhou stranu, když bychom třeba zapojili národní účetní dvory, protože ty jsou nezávislé na rozdíl od ministerstev, na rozdíl od eh, hlav států. To by podle mého názoru eh, mohlo být mnohem zajímavější. Eh, zamítnutí absolutoria. Už jsme zamítli dát absolutorium. Radě to se stalo. Nic. Podala snad rada demisi, vyjádřila se rada, zajímala se o to. Zástupce rady tady ani nebyl. Já vím, že rada není jednotkou uh, která zastupuje členské státy jako celek, ale máme tam přece jenom ministry, eh, kteří vlastně odpovídají za využívání finančních prostředků ve své zemi. Já bych byl proto, abychom zvážili, zda by nebylo dobré vést nějakou obsáhlejší diskusi o eh, té, tom postupu udělování absolutoria s Evropským účetním dvorem, Účetní dvůr nám řekl, že máme jedno prohlášení o věrohodnosti, o to požádala smlouva, ale proto se vyžadují čtyři auditní stanoviska. To je napsáno na začátku. Pro poslance, když se řekne, máme pozitivní nebo negativní potvrzení, eh, to není úplně jasné, když tam jsou vlastně čtyři stanoviska to prohlášení o věrohodnosti tady pak bude pozitivní nebo negativní nebo s výhradami. To je třeba, aby bylo jasné. Pokud by to mm, prohlášení bylo negativní, tak potom by to mělo znamenat, že komise eh, by měla být podrobená hlasování o důvěře. Měli bychom mít možnost hlasovat o důvěře komise, pokud nemáme pocit, že dělá svou práci dobře. Já si to tedy nemyslím, myslím, že se to v posledních letech zlepšuje, ale ten systém není dobrý, protože se nedostatečně analyzují nedostatky tohoto systému. A já mám pocit, že ten systém je u konce s dechem. Opakuji tedy, měli bychom vést širokou politickou diskusi s Evropským účetním dvorem, se zástupci národních účetních dvorů, národních parlamentů, které kontrolují své vlády. Náš výbor eh, by tam také měl být zastoupen eh, kontrolní orgány a všichni společně bychom se měli zabývat fungováním eh, evropských financí tak, abychom vytvořili systém, který bude jednodušší, a aby EU se vlastně znovu ujala svých vlastních financí. Ehm, samozřejmě by se také mělo vyčíslit, kolik stojí to sdílené řízení, jestli je stále účelné a pokud ne, tak by se zrušilo. Ehm, my jsme hovořili o tom i s paní Eštonovou a já jsem nepochopil. Bude se poprvé udělovat absolutorium pro SVČ a já pořád nevím, pro co to absolutorium budeme udělovat. Je to jenom eh, eh, pro správní výdaje nebo také provozní výdaje? To není vůbec jasné, to by se mělo upřesnit, protože s radou tam bylo velké nedorozumění a já mám obavu, že tady bude velké nedorozumění také s Evropskou službou pro vnější činnost protože některé operace jsou mezivládní, některé jsou komunitární. Kdo tedy udělí absolutorium? Národní parlament, Evropský parlament? Budeme se všichni hádat. No a to bude voda na mlín těch protievropanů, kteří řeknou, podívejte, ten systém nefunguje. Já tedy navrhuji, abychom o tom společně diskutovali a řešili tento systém, který je opravdu u konce s dechem. Děkuji, pane komisaři. Nyní jste eh, tedy viděl, že je tady uh, obrovský uh, obrovský, eh, obrovská škála eh, různých názorů. Eh, Slyšeli jsme pana zpravodaje i ostatní kolegy a já bych řekl, že Evropská unie je někdy podezírána, že je tady nedostatek demokracie a pokud musí někde existovat demokratická kontrola, tak je to v oblasti veřejných výdajů. Není možné, aby daňoví poplatníci dávali peníze a nebyli kontrolováni a ty peníze nebyly kontrolovány. A proto, když jsme zvolení poslanci, tak musíme tyto témata řešit a za to se nemusíme vůbec omlouvat. Když se e, veřejně diskutuje o nedostatku demokratické kontroly, tak to můžete vyčítat každému, ale ne Evropskému parlamentu a už vůbec ne našemu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pokud někdo sleduje tyto cíle kontroly, tak jsme to právě my. A v této souvislosti tedy byly zmíněny různé otázky různých kolegů, ehm, žádost o informace v rámci interinstitucionální dohody s komisí, pokud jde o zprávu OLAF v souvislosti s odstoupením pana komisaře, bývalého komisaře Daliho. A teď slyšíme, že máme důvěřovat, eh, že vše probíhalo správně, ale co je toto za odpověď eh, pro zvolené poslance? Jaká důvěra? My tady přece máme jasné dohody že to vše bude za eh, tedy eh, zavřenými dveřmi důvěrně, eh, ale viděli jsme také, že čím déle je nám tato zpráva odpírána, tím větší vzniká podezření mezi poslanci, že něco neproběhlo tak, jak mělo. Já nečekám, že tomu věřím, ale předpokládám z toho, že pokud něco proběhlo řádně podle pravidel, tak jistě to tak bylo, ale je potřeba nalézt takové postupy, které umožní Evropskému parlamentu, aby mohl dostat svým nárokům na kontrolu, protože my jsme institucí, která byla přímo zvolena poslanci, eh, pardon, občany. Potom eh, poslední věc, o které hovořil eh, kolega Bart Stajes, Přejeme si takový stav, aby komise hrála aktivnější úlohu protože rada ta nás vždy odkazuje na komisi a říká, když komise dostane absolutorium, tak není třeba udělovat absolutorium někomu dalšímu. Rada je automaticky uh, předmětem absolutoria. Hmm. Um, tady, um, když to takto bude pokračovat, tak Evropskému parlamentu jednoho dne uh, nezbyde nic jiného, než u absolutoria pro radu tady vyslat signál komisi, aby, eh, aby vyslala signál radě v tom smyslu, že je potřeba dospět k dobrým řešením a náš výbor má zájem na takovém řešení. Děkuji. A nyní, pane komisaři, můžete odpovědět na reakce kolegů. Můžete nám, prosím, odpovědět. Thank you very much. Uh, Děkuji za všechny otázky. Otázek bylo hodně a pokrývají celou škálu uh, témat. Možná bych nejprve uh, se zmínil o tom, co tady říkal pan Geyer. Nejprve pokud jde o příjmovou stránku. Musím říci, že komise věnuje velkou pozornost zlepšování situace, pokud jde o cla a také se snaží zavádět opatření na řešení podvodů v eh, oblasti DPH. Eh, viděli jste to i v písemných odpovědích. Pokud jde o cla, tam jsme vynaložili velké úsilí, abychom zlepšili zjednodušené řízení a eh, teď podrobně sledujeme provádění přijatých opatření, abychom si byli jisti, že to zjednodušené řízení nezakládá další problémy. Pak jste se zmínil o otázce eh, odkladu modernizace, tak tomu možná úplně není. My teď jednáme s parlamentem a s radou o eh, celním kodexu Unie, eh, který tedy nahradí modernizovaný celní kodex. A je pravda, že ten předchozí modernizovaný celní eh, kodex eh, vstoupil v platnost 24. vstoupí v platnost 24. června 2013, ale kvůli krizi všechny subjekty, ať už to jsou členské státy, nebo obchodníci, jimž byl tento návrh adresován, a také další zúčastněné strany navrhly, aby se provádění tohoto modernizovaného celního kodexu odložilo a proto přišel návrh toho eh, UCC, tedy celního kodexu Unie. Není tedy jisté, kdy vstoupí v platnost. Mělo by to být ale bezprostředně po přijetí, po schválení. A ty konkrétní informační systémy budou vyvíjeny postupně. Je také připraven itinerář eh, komise, který odsouhlasili členské státy a tam se ukazuje, kdy ty jednotlivé postupy eh, se zavedou mezi lety 2013 až 2020. Samozřejmě je velice důležité, aby jak na parlamentu a na radě se tento návrh bral vážně a aby se projednal a přijal eh, nějak v nějakém rozumném času, protože jinak po tom 24. červnu bychom měli mít, mohli mít problém. Pokud jde o DPH, víte, že jsme přijali eh, novou strategii DPH a teď eh, předkládáme konkrétní návrhy. Loni jsme eh, prezentovali mechanismus rychlé reakce na podvody z DPH. Také jsme zdůrazňovali Eh, aby se předsednictví vrátilo, vrátilo k našemu obecnému návrhu mechanismu eh, reverse charge, eh, což je věc, která se týká zejména takových těch kolotočových nebo karuselových podvodů. Pak tady také se hovoří o zřízení Eurofisk a postupně se zavádí automatizovaný přístup k informacím o DPH pro členské státy. To jsou opatření, která jsou samozřejmě velice důležitá a je také důležité, aby členské státy eh, schválily návrh komise. Pokud jde o mechanismus rychlé reakce, všechny členské státy velice podporovaly tuto zásadu, ale když přišla řada na eh, přijímání, na schvalování, několik států eh, se začalo domnívat, že o něco e, přijdou kvůli tomuto návrhu a teď tedy dále jednáme. místo toho, aby se ten návrh už schválil a abychom ho mohli začít používat v boji proti podvodům z DPH. Pokud jde o tu vaši filozofickou otázku, která se týkala dalšího postupu, a e, která se týkala metodických rozdílů mezi účetním dvorem a komisí. Ano, je pravda, že existují určité rozdíly v metodice a já se nechci vyjadřovat k metodice účetního dvora. Musíme respektovat metodiku účetního dvora, ale jak jste uvedl, jste hovořil o tom stoprocentním 100% vyčíslení chyb. Je třeba mít ohled eh, třeba na oblast veřejných zakázek, kde máme přístup odlišný, ale nespochybňujeme samozřejmě přístup účetního dvora. Ovšem, eh, interně máme svůj vlastní přístup pro odhady škod, které vznikly kvůli nesprávnému použití evropských prostředků u veřejných zakázek. Zatímco účetní dvůr se domnívá, že pokud dojde k závažnému porušení pravidel pro veřejné zakázky, mělo by to eh, být považováno za 100% chybu. To jsou určité metodické rozdíly, ale pokud jde o ten celkový přístup a další postup, musíme dále diskutovat a možná i prohloubit diskusy o víceletosti našich kontrol a o tom, že je e, třeba, aby ta úroveň e, chyby byla spíše reziduální. A teď pracujeme tvrdě na tom, abychom konkretizovali, jaké vracení prostředků a jaké opravy by se měly eh, vlastně přičlenit ke kterému roku, což reaguje i na otázku paní Andreasen. Ano, je pravda, že dosud bylo eh, téměř nemožné mít eh, ta čísla rozdělená podle jednotlivých roků, ale od příštího roku náš účetní přislíbil, že ty informace se budou předkládat tak, aby bylo jasně vidět, co spadá pod který rok. Já bych to asi okomentoval tak, že v roce 2011 jsme tedy získali ty prostředky ve výši 1,84 miliard eur. Je pravda, že to bylo za několik let, ale nesmíte zapomínat, že vracení prostředků a opravy probíhaly i v roce 2010, 2009 i 2008 a dalších letech. Takže e, není to nějaké jednorázové opatření. Chceme skutečně zlepšit e, tyto informace a myslím, že až se to zlepší, tak e, Budeme pak moci diskutovat o tom, jak by se ty informace mohly odrazit ve stanovisku účetního dvora. Pak tady bylo několik otázek, které se týkaly spíše další generace programů. Pan Geyer hovořil o retrospektivních programech, o čistých opravách, pan Gerbranty hovořil o kondicionalitě programů a všechna tato opatření jsou obsažena v nové generaci našich programů a v současnosti se o nich jedná na radě i na parlamentu. Někdo se mě eh, ptal, zda bych na to mohl víc tlačit, ale on je to návrh komise. My jsme předložili ten návrh. A teď eh, ta jednání probíhají. Jsou to jednání mezi eh, dvěma zákonodárci a je teď na zákonodárcích, aby se dohodli na tom návrhu a je trochu znepokojené, znepokojivé, že některé velice jasné návrhy jsou spochybňovány buď na radě nebo na parlamentu. Takže tady bych vyzval i tento výbor, aby eh, k tomu přistupoval s takovým horizontálním pohledem a sledoval i, co se děje v jednotlivých výborech parlamentu ať už se jedná výbor regi nebo výbor pro zemědělství a další výbory, protože na těchto výborech eh, se jedná o otázkách, které jsou velice důležité pro budoucí eh, absolutorium. Ten, uh... Potom bych odpověděl na otázky pana Maldera a dalšího. Pokud jde o manažerských prohlášeních nebo prohlášení o řízení a dalších e, prohlášení e, různých e, ročních souhrnů a tak dále, dohodli jsme se, tedy my, legislativní orgány, rada a parlament, tedy na finančním nařízení které bude zahrnovat všechny ty zmíněné tři prvky a kde by se posílila eh, role eh, ročních eh, souhodných zpráv a také by se posílily prohlášení o řízení. Všechno by to bylo podrobeno nezávislému auditu a tady bych pohovořil také o otázce pana Odyho na mých eh, setkáních s členskými státy eh, se snažím se setkat s nejvyššími auditními orgány zmíněných členských států a přesvědčit je, že oni by se měli ujmout role eh, auditu, pokud jde o tato o prohlášení a roční souhrny, protože oni nejlépe znají veřejný sektor, jak funguje a Oni dokáží nejlépe zajistit konzistentnost celého auditu, ale my samozřejmě eh, nemůžeme tyto orgány nutit k tomu, aby tak učinili, protože jsou nezávislé, což znamená, eh, že eh, to ovlivňuje celou tu současnou situaci. Potom konkrétní otázka pana Maldera, která se týkala jaké můžeme nabídnout pobídky pro eh, širší zavádění eh, dobrovolných eh, prohlášení nebo výkazů. Tady si myslím, že je potřeba vycházet z toho, jak systém těchto prohlášení o řízení funguje, protože tady je potřeba mít jasná pravidla, jak by měla být vyplňována a zároveň musíme diskutovat s členskými státy e, o širším používání e, politických prohlášení nebo výkazů. A v tuto chvíli zvažujeme, jak e, tyto dobrovolná prohlášení zatraktivnit. Zatím je samozřejmě příliš brzo na to, abychom tedy k tomu řekli něco konkrétního, ale v jiných oblastech došlo k podobnému vývoji, například v oblasti cel. Tam máme systém autorizovaných ekonomických subjektů, což znamená, že pokud tento subjekt splní určité požadavky, tak eh, je méně kontrolován eh, v celní oblasti. Ale eh, kdybychom tady mohli také využít konkrétní pobídky, tak by to bylo dobré a možná, že je to dobrý námět na diskuze mezi Evropským parlamentem a komisí. Myslím si totiž, že je naším společným cílem, abychom zavedli tato dobrá volná prohlášení, nebo abychom dosáhli toho, že budou široce přijímány členskými státy. Otázka srovnatelnosti chybovosti, o tom hovořil pan Pieper. To je asi otázka, kterou by lépe na kterou by lépe odpověděl účetní dvůr, protože oni zajišťují srovnatelnost čísel. Doufám, že vám dobře vysvětlí kam se chtějí v této situaci posunout, co zamýšlí. E, příští rok, tak jak na to upozornil pan Gajer, metodologie účetního dvora bude změněna a je samozřejmě velmi důležité, aby se zajistilo, že ta nová čísla, e, která budou předložena pro absolutorium roku 2012, budou plně srovnatelná s čísly z minulých roků. Tuto úlohu ovšem musí splnit účetní dvůr. Dále. Otázka trestních aktivit, trestních aktivit v členských stát, státech a to, že pachatele trestných činů se uchylují eh, s oblibou do těch členských států, kde je slabší legislativa postihu, eh, tak eh, my jsme tady vypracovali eh, určitý dokument k členským státům, když jsme připravovali návrh směrnice o ochraně eh, zájmu, finančních zájmů Evropské unie. Ehm, na základě to jsme tedy vypracovali směrnici, která je tím řešením tohoto problému, eh, kde máme definici trestných činů a podvodů, které by měly podléhat trestně právním sankcím. Navrhujeme tam minimální a maximální postihy a celou řadu dalších opatření, která by měla zharmonizovat legislativu eh, v trestně právní oblasti, v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie a v této souvislosti bych vás chtěl vyzvat, abyste v Evropském parlamentu jmenovali zpravodaje k tomuto důležitému návrhu. Na radě už diskuze započala a zatím je tady ještě celá řada rozporuplných eh, přístupů. Začíná to samozřejmě u právního základu, který je velmi důležitý, protože když se vybírá nějaký článek, který třeba navrhne komise, tak je potřeba, aby všechny členské státy byly na stejném základě, což by nešlo, kdyby zde byly různé právní základy. Některé členské státy už velmi podporují naše kroky, náš záměr. Jsou to tři členské státy, Spojené království, Irsko a, a ještě jeden členský stát Eh, kteří eh, tedy mají opt-out z této legislativy, což by znamenalo, že místo v 27 členských státech by tato legislativa platila pouze ve 24 členských státech, pokud bude opt-out uplatněn. Pan Stylakakis eh, vyšetřování z vlastní iniciativy. Já tady nevidím žádný rozpor mezi tím, jak jsem odpověděl v listopadu a mezi tím, co bylo v naší písemné odpovědi. Snažili jsme se tady upozornit na to, že se nedoníváme, že vyšetřování eh, z mého podnětu využívá informace z třetích stran a že takové vyšetřování by mělo být vnímáno jako určitá pasivní akce. Právě naopak, O tom už jsme hovořili i na tomto výboru o poskytování eh, informací, oznamování různých eh, tedy skutečností, že chceme vlastně toto povzbuzovat, aby ti, kdo zjistí nějakou nesrovnalost, to oznámili příslušnému orgánu, který by potom mohl zareagovat. Takže já s vámi zkrátka souhlasím. Souhlasím v tom, že musíme posílit naši schopnost jednat z vlastního podnětu, vést vyšetřování z vlastního podnětu. Nedávno byl jmenován nový generální ředitel, pardon, nový ředitel, který zodpovídá za interní vyšetřování a dále byli jmenováni ještě další ředitelé, takže já si myslím, že to umožní, abychom věnovali dostatečnou pozornost vyšetřováním z vlastního podnětu. A chtěl bych vytvořit užší vztah mezi Eh, orgány pro vnitřní audit a OLAFem, tak aby bylo možné vzájemně sdílet informace a vše bylo mnohem efektivnější během vyšetřování. Bart Staes, zvláštní zprávy, pro které existuje zvláštní postup. Máme ústřední eh, útvar eh, pro rozpočet, kde je databáze všech doporučení, která předložil účetní dvůr. Pečlivě se tady sleduje, zda ta doporučení eh, byla zrealizována a útvar zodpovědný za realizaci je ten, pro který ta doporučení byla vyslovena. a pokud něco, něco nepovede nebo není provedeno tak, jak by mělo, tak je tady příslušný výbor, na kterém se o tom diskutuje, eh, kde se přizvou příslušné útvary, kterých se to týká, anebo se vyzve příslušní komisář a zkrátka upozorní se na to, eh, že dochází k určité prodlevě při realizaci konkrétního doporučení takže skutečně k tomu existuje naprosto striktní postup. Dále, absolutorium rady. Jaká je na, naše pozice k tomuto absolutorium? Předložil jsem to písemně. Tam jsme to objasnili velice jasně. Tedy přístup komise byl velmi jasně objasněn a za eh, současné smlouvy a jejich ustanoveních o implementaci legislativy. Z toho jasně vyplývá, že tady má být eh, absolutorium jak pro komisi, tak zvlášť i pro radu. Prosím, pochopte mě, já jsem mm, v poměrně obtížné pozici, abych vám tady eh, dal nějaké eh, konkrétní eh, informace nebo pokyny v této věci. Paní Ayala Sender, s tou jsem několikrát diskutoval o tom, jakým způsobem bychom tu situaci mohli vylepšit. A z mé pozice to není eh, zcela jednoduché, aby eh, bylo absolutorium jednoduše jaksi přeneseno i na radu, protože pokud jsme zodpovědní, tak samozřejmě musíme poskytnout plné informace, plný přístup eh, k účetnictví. A já si myslím, že toto není v zájmu rady, aby komise takto hluboce vstoupila do toho, co dělají. A myslím si, že ten postup, který vzniknul ehm, v lednu nebo možná ještě dříve, by měl postupo- pokračovat a měli bychom se snažit eh, se vymanit eh, z této zablokované situace. Dále So, uh, eh, on... Dále k tomu, co jste požadali, tabákové dohody. Myslím, že ta situace je následující. Poté, co jste upřesnili, co byste chtěli od komise získat, byl proveden určitý výběr a ty informace, které jste požadovali, vám byly poskytnuty. A pokud eh, se stále nedostává informací, tak jsme připraveni ty informace, které považujete za nutné, eh, jsme připraveni nám tedy předložit, protože my zde nemáme co skrývat. V této situaci chceme postupovat naprosto transparentně. V tomto konkrétním případě, pokud jde o případ Dalí, No, za prvé chci říct si zcela jasně, a pan Stas řekl, že já odpovídám za OLAF jako komisař. Je důležité, abychom se všichni shodli na tom, že vyšetřující součást eh, OLAFu by měla fungovat naprosto nezávisle. To je velmi důležité, abychom zajistili, že OLAF nebude vlastně využit k politickým účelům, no, k politickým bojům. To byl jeden z nejdůležitějších cílů legislativy, na které jsme se shodli mezi Evropským parlamentem a radou díky snaze paní Gresle a také dobré práci předsednictví eh, rady. Tyto dokumenty by, by měly být brzo schváleny a rozumím tomu nyní tak, že, že předsedové našli řešení, pokud jde o přístup k informacím. A v současnosti právní služby institucí eh, připravují eh, vlastně způsob zpracování těchto informací. A tato otázka by tedy měla být vyřešena. Je velmi důležité, abychom nesvazuje ruce národním justičním orgánům, které řeší eh, tyto případy, protože oni nakonec rozhodnou o tom, co se stalo, co nastalo. Konečně, co se týče otázky eh, jmenování pana Petita jako člena etického výboru, nebylo to vlastně jmenování, ale znovu jmenování. A komise zde neměla zvláštní důvody spochybnit eh, toto jmenování protože na rozdíl od toho, co je uvedeno v otázce, tedy je tam uvedeno, že působí jako lobbysta, on funguje jako právník v konkrétní advokátní kanceláři a pokud jde o jeho minulost, komise nemá pochybnosti o, o jeho plném dodržování pravidel. A vzhledem k tomu, že má zkušenosti jako vedoucí právní služby komise, tak etický výbor zde má osobu, která dobře ví, co probíhá v institucích. Takže my jsme vlastně zde uvedli náš pohled na věc za komisi. A potom problémy s, s vyšetřováním OLAFu a orgány pro dohled, s výborem pro dohled. Musíme vzít v úvahu, že výbor pro dohled odpovídá za dohled a také za veškeré tedy vyšetřování OLAFu za aktivity v tomto směru. Takže proto jsme vytvořili tento výbor, aby nedocházelo k politickému vměšování do těchto aktivit. A ten výbor pro dohled musí spolupracovat s OLAFem, aby nalézal řešení, pokud se objeví jakékoliv problémy. Výbor má za to, že problémy určitého typu existují, ale opět chci zopakovat, že samozřejmě úzce spolupracuji v oblasti politických rozhodnutí s OLAFem na přípravě strategie proti podvodům a realizaci této strategie proti podvodům. Ale nařízení o OLAFu a veškerá další pravidla mi brání zasahovat do vyšetřování OLAFu. A chci to ještě jednou zopakovat, že to je ku prospěchu celku a OLAFu a nás všech. A myslím, že jsem snad pokryl veškeré otázky, které zde byly položeny. Eh, Bart Stas má ještě velmi stručně. Stoprocentně souhlasím, že vy jako komisář odpovídáte, odpovídající za OLAF, nemůžete zasahovat do probíhajícího vyšetřování. Ale pokud výbor pro dohled uvede, že zde mohou nastat problémy v jednom vyšetřování, A tato zpráva je tedy předána řediteli OLAFu. A pokud z toho neplyne žádné ponaučení, tak vy jako komisař byste měl mít možnost podniknout příslušné kroky, tak či onak. A pokud eh, výbor dohled řekne, že se vyskytují problémy, tak jak to řešit? Protože pokud toto nemůžete řešit, tak proč jste, k čemu jste jako komisař odpovědný za OLAF? Ano, to, že jsem eh, komisařem odpovědným za OLAF, eh, znamená, že odpovídám za politické vedení v oblasti tvorby politiky OLAFu. A ten scénář, který jste popsal, by vedl k situaci, která by odůvodňovala z té či oné strany dospěl k závěru, že došlo k politickému zasahování do procesu. A můžete se podívat na praxi u Strasburského soudu, kolik případů u Strasburského soudu bylo řešeno tak, že došlo k politickému zasahování do procesu. Tady je můj postoj celá jasný a probíhá tedy trestní vyšetřování a, a politické zasahování by nemělo narušit to vyšetřování, které probíhá. Děkuji, pane, děkuji pane komisaři. Mám tu ještě dva kolegy, účetní dvůr a potom máme ještě dvě další témata která musíme zvládnout za 30 minut. Pokud myslíte, že to zvládneme, tak se můžeme držet tohoto programu. Takže nejdříve na minutu pan Mulder, pak pan Píper, pak účetní dvůr, pak pan komisař Šemeta, pak náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Nebyl jsem příliš ohromen úrovní odpovědí a je pozorovné, že po tolika letech komisař nemá jasnou představu, jak splnit přání parlamentu. A je třeba stále uvažovat o tom, jak mají členské státy tedy plnit to prohlášení o věrohodnosti. A po deseti letech je to skutečně velké zklamání. A já budu zkoumat cesty v rámci procesu absolutoria, jak mohu trošku eh, učinit uvažování komise eh, plodnějším. Děkuji za prohlášení pan kolega Píper na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já také nejsem zcela spokojen. Mám dvě věci. Jednak srovnatelnost údajů, chybovosti Tady jsem nechtěl, aby odpověděl pouze účetní dvůr. Chtěl jsem, aby se vyjádřila i komise. Například pokud jde o srovnatelnost kontrolních záležitostí, zemědělské politiky, strukturální politiky, politiky výzkumu a dalších věcí aby jeden si to nepřehazoval druhému jako horkou bramboru, ale aby uvnitř komise eh, to bylo dobře zorganizováno a eh, já bych se chtěl zeptat, které z těch oblastí dobře fungují. Potom druhá věc, OLAF. Na celém světě je to tak. Ve všech demokraciích jsou parlamenty, eh, kde jsou Eh, od eh, důvěrné osoby, důvěrné výbory v oblasti třeba podvodů a dalších věcí mají právo tyto věci spolu ovlivňovat. Přece eh, nejde tady jenom o to, aby se dělala tak jednoduše politika. Proč je pro vás tak složité do toho zasvětit nějakou důvěrnou osobu zástupce Evropského parlamentu? Máte snad co skrývat? Děkuji a nyní vyzývám zástupkyni účetního dvora, paní Kaliulajt, aby si vzala slovo. Hlasí se už dlouho o slovo v otázce metodiky. First of all, uh, Mr. Piper, Mrs. Děkuji, paní Piper, pan Piper, paní Andrej, jsem pro otázku. Pokud proč tedy po několika vrstvách kontroly ty transakce jsou stále nevyřešené? a pan Hoyer hovořil o náhradách. Tedy náklady chyby jsou velmi nízké. Prostě pokud narazíte na chybu, tak vlastně změníte výkaz a nic se nestane. A nyní k, výzva pana Pípra a pana Gajera vlastně stabilizovat práci účetního dvora, když měří chybovost. Také tu byla výzva, abychom eh, předkládali srovnatelná data. To děláme v letoš, letos u Crosscope Lions a budeme to dělat i nadále v následujících letech. Ale bohužel pan Gajer řekl, že je právo soudu účetního dvora měnit eh, metodiku. Já bych řekla, že je to povinnost účetního dvora, protože platby se také budou měnit a stabilita nemůže zaručit eh, reálnou představu, pokud účetní dvor nebude reagovat na to, co v průběhu plateb eh, probíhá a také u té platící populace. Eh, chybovost u cross compliance v roce 2011. To jsme to kvantifikovali, protože určitě bych zaznamenal, že to má dopad na objem plateb pro zemědělce. A mělo to dopad tedy 0,1% na chybovost u celé populace. Jak řekl pan Gajer, co se týče nadcházejících eh, změn, Platby budou vycházet z populace a auditu pro 2011. Nebude se to týkat soudržnosti, protože tam vlastně to, ty platby pro konečné příjemce nebyly zahrnuty do auditu. Takže ty změny jsou poměrně bezvýznamné. A nebude to některak vlastně zvyšovat eh, chybovost. A Učení dvůr nemění v současnosti cíle. Tam dochází vlastně odstranění fluktuace u chybovosti, protože objem se, plateb se mění. Na začátku je nejvyšší a potom se snižuje. A potom vlastně eh, to může být dojem, že chybovat se zvyšuje nebo snižuje, při, přičem se to neděje. A u závěrečných plateb, poku, pokud jsou ovlivněny mater, tedy reálnou chybovostí, tak vlastně to může ještě znamenat něco jiného, než pouze promítnutí této chybovosti. A když jsme poskytovali orientaci pro generálitelství pro výpočet reziduální chybovosti, tak jsme vlastně dospěli k tomu, že ta chybovost byla odstraněna z populace. A tady prokazuji, že účetní dvůr vlastně nevytváří nová pravidla, ale sleduje pouze vývoj. A poslední věc, komparabilita chyb mezi komisí a dvorem. Zejména pokud je o chyby ve veřejných zakázkách. V roce 2012 účetní dvůr bude mít harmonizovanou metodiku pro kvantifikaci veřejných zakázek. A tato metodika byla srovnávána s eh, s kohezními generálními ředitelstvím a jejich výpočty, pokud je o chybovost eh, veřejných zakázek a nikoli harmonizované chybovosti komise. A je třeba říci, že v anglickém překladu dochází ke stoprocentní chybovosti a to není pravda. Účetní dvůr vyhodnocuje 100% chybovost tam, kde došlo ke tendru, došlo k rozlišení, rozdělení kontraktů a také tam, kde chyby v procesu evaluace vedly k tomu, že vlastně celý kontrakt dostane správný příjemce. A v polovině z těchto případů komise v DG Regio a v kohezních DG také to kvantifikovala stejně jako 100% chybovost. A v jiném případě tam, kde dvůr používá 100% chybovost, tak komise vlastně může mít nižší chybovost, protože tam, kde je nulová chybovost u, u dvora, tak komise nalézá kvantifikovatelnou chybovost. A když byla provedena komparativní analýza v některých případech, tak eh, ta populace u chybovosti se jeví podobná. A ty rozdíly v metodice jsou vysvětlitelné, obě strany je přijímají a ty rozdíly ve výsledku nebudou příliš významné. Pan Ody eh, řekl, že prohlášení o věrohodnosti eh, by mohlo být o něco jasnější, protože dvůr vydává pozitivní stanovisko u účtech a negativní stanovisko k platbám. A je to pravda, mezinárodní účetní normy eh, vyhrazují vůči této situaci, protože pokud je o tyto výsledky, máme situaci, kde výdaje, které jsou správně uvedeny v účtech, jsou prováděny chybně podle platné legislativy u těchto výdajů z hlediska eh, pravidla řádosti a zákonnosti docházíte k opačnému výsledku. A pro takovéto závěry to není volba dvora, ale vychází ze smlouvy. Účetní dvor musí mít postoj, pokud jde o legalitu a řádnost a nikoli pouze spolehlivost. A to, to jsou otázky týkající se metodiky, ale také bych chtěla poznamenat něco k, k komentáři pana Mildera, pokud jde o prohlášení. Účetní dvůr bych chtěl uvést, že bez ohledu na to, zda je, e, prohlášení je povinné či nepovinné, je tu celá řada prohlášení od členských států, které obsahují chybovost. A z hlediska účetního dvora by, by bylo velmi důležité, aby ve všech těchto případech údaje, které vych, ze kterých vycházejí tato prohlášení, byla transparentní a byla pochopitelná jak pro komisi, parlament a dokonce i pro auditora. Tedy jakým způsobem ten výsledek, jakým způsobem bylo dosaženo toho výsledku, který byl deklarován, protože pouze v tomto případě to bude mít význam a budeme doufat, že 1,1 je možné tedy se spolehnout na taková prohlášení. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Kanujajte za toto vysvětlení. A nyní dám slovo komisaři Šemetovi a stručně zareaguje. Well, I, I will be very short. Tak já se pokusím být velmi stručný zareagovat na pana Muldera. Myslím, že je třeba si uvědomit, že jsme dosáhli velkého úspěchu tím, že jsme se dohodli na ustanoveních o e, prohlášení členských států e, v rámci finančního nařízení. Asi si vzpomínáte, že to bylo velmi složité a teď už to máme na stole. A jak právě řekla paní Kaliolajdová, nejdůležitější při této práci je, aby ty podkladové informace, z nichž to prohlášení e, čerpá, byly spolehlivé. To potom vydláždí cestu pro lepší věrohodnost i na úrovni komise. A my se musíme především zaměřit na tuto věc. Musíme zajistit, že informace v prohlášení o řízení budou opravdu spolehlivé a naše útvary na tom v současnosti pracují. A to poskytování dobrovolných prohlášení, to je další krok. Už eh, několikrát jsem to řekl v rámci řízení o absolutoriu. Ano, myslím si, že jak eh, politická eh, odpovědnost za účetnictví by mohla pomoci, ale musíme si nejprve stanovit základy a na těch potom můžeme dál stavět v jednotlivých politických oblastech. Jak jsem říkal, jsme připraveni na tom spolupracovat i s parlamentem. Dále přístup k informacím v případě dalí. Chci jen zopakovat, že se podařilo nalézt cestu mezi oběma institucemi, jak k tomu přistoupit. A právní služby obou institucí nyní zpracovávají dokumenty tak, aby byly zpřístupněny eh, členům tohoto parlamentu, eh, kteří tedy získají k těm informacím přístup. A jak jsem vyrozuměl, pan eh, Toirer by měl být tedy jedním z těch, kteří budou mít k informacím přístup. Taková je tedy situace. A to se týče srovnatelnosti e, informací různých generálních ředitelství, na to jste se, myslím, ptali. V posledních dvou letech jsme hodně investovali do vytvoření metodiky pro výroční zprávy o činnosti. A jedním z cílů této metodiky bylo zajistit lepší srovnatelnost a konzistenci mezi eh, výročními zprávami o činnostmi jednotlivých generálních ředitelství. Například v roce 2011 jsme vůbec poprvé zavedli definici reziduální chybovosti a na základě komentářů účetního dvora v tomto postupu eh, absolutoria jsme pozměnili eh, pokyny k přípravě těchto výročních zpráv a zpřesnili jsme definici reziduální chybovosti. Myslím, že směřujeme k mnohem lepší srovnatelnosti toho, co uvádí ve svých zprávách dvůr a co uvádí komise ve svých výročních zprávách o činnosti. Pokud porovnáte výroční zprávy o činnosti za rok 2011 se zjištěními účetního dvora, tak zjistíte, že tam nejsou velké rozdíly. A to znamená, zatímco tedy dříve tam byly velké rozdíly, a to znamená, že se stále více eh, blížíme k tomu, že budeme vlastně hovořit eh, stejným jazykem na komisi a v účetním dvoře. A to je určitě důležité. Děkuji mnohokrát. Teď máme tedy v absolutoriu, eh, ten, to byl ten souhrný rozpočet a já děkuji panu Šemetovi za vše, co se vám podařilo od posledních usnesení o absolutoriu. Samozřejmě tady byla i určitá kritika a kritika je vždy oprávněná, ale také došlo ke zlepšení a my vám za to děkujeme, děkujeme, že jste přišel, zodpověděl naše otázky a teď dám slovo eh, zpravodaji, pokud si přeje. Um, eh, děkuji, já si myslím, že budeme pokračovat eh, raději v dalších bodech na pořadu jednání. Toto byla velmi vyčerpávající diskuze a jsou tady kolegové, kteří by rádi diskutovali o dalším tématu. Děkuji tedy panu komisaři a těším se na shledanou příště. Vážení kolegové, Zasedání jsem převzal eh, s určitým spožděním a máme tady ještě jeden bod, který bychom rozhodně měli probrat. Tlumočníky tady budeme mít do 18.30 a pokud budeme disciplinovaní, tak bychom ten další bod do té doby měli zvládnout. Já to alespoň doufám. Je to Evropský rozvojový fond a srdečně tady eh, vítám pana generálního ředitele, generální ředitelku pro operace mimo Evropskou unii, paní Tamšin Bartonovou. Eh, bude to výměna názoru s Evropskou investiční bankou. A zpravodajem je pan Seren Sondergaard. A já bych ho chtěl požádat, aby se vyjádřil a vybízím ho ke stručnosti. Hmm. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být co nejstručnější. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že byly zodpovězeny otázky, které jsme položili, bylo jich 24 a jsme také potěšeni tím, že Evropská investiční banka je ochotná s Evropským parlamentem dnes diskutovat eh, na našem výboru. Samozřejmě to eh, ne, nic nemění na našem eh, zásadním postoji, který jsme již v minulých letech vyjádřili, tedy že investiční fond EIB v podstatě by měl spadat formálně pod postup eh, investic a doufám, že se to změní nejpozději v roce 2020 v souvislosti s jednáním v Kotonu. Mám tady sedm konkrétních otázek, které by měly navázat na to, co už jste zodpověděli. Nejprve jsme si kladli otázku, nebo byli jsme znepokojeni tím, že EIB se dostala na 37. místo z indexu, v indexu transparentnosti a Dostala se hodně daleko za Světovou banku a Africkou rozvojovou banku. Evropská investiční banka odpověděla, že je velmi často vázána povinností důvěrnosti eh, zachovávat důvěrné informace, protože ehm, velmi často nakládá eh, s důvěrnými informacemi soukromého sektoru. A mě by zajímalo, jaké situace to pokrývá, kterých se to týká. A potom bych chtěl, aby ještě více vysvětlila, jaké další věci omezují eh, nebo nějakým způsobem narušují tu transparentnost. Dále hovořili jsme také v našich otázkách o daňových podvodech, vyhýbání se daní. Týká se to obrovských částek a banka učinila Eh, banka prohlásila, že činí vše proto, aby tomu zabránila. Ovšem je zde také uvedeno, že navzdory těmto opatřením banka nemůže vyloučit, že doch, bude docházet eh, k některým převodům to s, eh, na třetím stranám. A pak jsou tady velké problémy v souvislosti s bankovním tajemstvím a také v souvislosti s různými daňovými dohodami eh, třetích zemí. Chtěl bych tedy požádat, aby Evropská investiční banka řekla, v jakých zemích by mohly existovat problémy v souvislosti ehm, s bankovním tajemstvím a spoluprácí v oblasti daní. Eh, dále, v otázkách jsme se zajímali také o počet eh, případů korupce a z odpovědí vyplývá, že v roce 2009 až 2013 vše významně narostlo v této oblasti. Mě by zajímalo, jaký je důvod pro toto navýšení. Došlo by ke stejnému trendu, kdybychom toto období ještě rozšířili na 10 let. Dále ve své praxi chce Evropská investiční banka zdůraznit lidská práva. Mě by zajímalo, jaké změny očekáváte v této souvislosti, k čemu to povede a kdy uvidíme eh, výsledky této práce. Za páté, požádali jsme banku, aby zveřejnila roční bonusy pro zaměstnance. Banka prohlásila, že představují 16 mest a že roční bonus eh, nemůže překročit eh, pro jednotlivého pracovníka 35 A je tady určitý odkaz, ovšem já mám pocit, že tam nejsou eh, dostatečné podrobnosti, například kolik pracovníků EIB je takto odměňováno a jak se to rozdělují na jednotlivé platové kategorie. Když je někdo v kategorii manažer a vydělává více než 10 tisíc euro měsíčně, tak eh, takový bonus může ročně představovat více než 40 tisíc euro ročně. To není již drobná částka. Chtěl bych se také zeptat, zda v budoucnosti tyto podrobné informace budou zveřejňovány, tedy v tom smyslu, jak vysoké jsou tyto bonusy za rok. To jsme požadovali už v roce 2010. Potom ještě dvě stručné otázky. V některých odpovědích banka odkazuje na RAM a ne REM, REM. A bylo by zajímavé, kdyby banka mohla říci, kdy poskytne tyto výsledky REM, bude to v roce 2015, nebo kdy myslíte, že by k tomu mohlo dojít? Poslední otázka. Jaké je vysvětlení toho, že banka nevytvořila eh, konkrétní politiku pro eh, rovné postavení, pro rovné podmínky, je mi líto, že mám uh, tak málo času, ale snažil jsem se zmínit ty nejrelevantnější otázky. Děkuji, pane zpravodaji. Předtím, než dám slovo dalším kolegům, tak bych vás chtěl požádat, paní Barton, abyste se stručně vyjádřila a samozřejmě zároveň také děkuji za to, že jste zodpověděli písemně naše otázky. Takže vítám vás a máte slovo. Děkuji a děkuji eh, za příležitost vyjádřit se eh, k tomuto absolutoriu Evropského rozvojového fonda, fondu. Ehm, některé otázky se ovšem netýkají pouze eh, Evropského rozvojového fondu a některé překračují mou eh, zodpovědnost, takže vám k tomu nebudu schopna odpovědět, třeba pokud jde o ty bonusy. Ale na jiné otázky samozřejmě odpovím. Máme málo času a bylo by velmi dobré, eh, kdyby ehm, na jedné z pravidelných návštěv účetního dvora jste si vymezili čas a já, my bychom ehm, přivedli další kolegy, kteří by snadno mohli odpovědět na všechny vaše otázky a bez pochyby by na to bylo více času než zde. Chtěla bych také uvést, eh, že toto bude, nebo teď oslavíme 50 leté eh, výročí hm, e IB, takže eh, to budeme oslavovat a chtěli bychom vás samozřejmě pozvat. Potom t, vaše otázky. Ptali jste se na formální proces absolutoria a my samozřejmě chceme být eh, eh, spolehliví a zodpovědní, ale bohužel my vlastně nejsme zapojeni do toho rozpočtu a proto tam eh, nemáme co dělat. Ale možná jsem nepochopila vaši otázku. Tady jde o to, jakým způsobem celý ten nástroj funguje. A v roce 2020 tam eh, samozřejmě se to změní, ale budeme potřebovat eh, eh, finanční prostředky, potom otázky k transparentnosti. Teď jsme uprostřed tohoto procesu. Většina organizací, které jsou pokryty v tomto rejstříku, ehm, Něk- některé jsou méně transparentní kvůli bankovnímu tajemství, tak jak už jsme uvedli. A já si myslím, že přesto budeme moci situaci zlepšit a příští rok bych vám chtěla poreferovat o zlepšení. Možná, že bude obtížné ovšem dosáhnout takové úrovně, jako má Světová banka. A někdy jsou to eh, i evropské instituce, které snižují transparentnost, eh, protože tady eh, samozřejmě máme dohled nad údaji a přesto se snažíme tady dělat pokrok a v tuto chvíli ty standardy pro tyto věci, jak jsou navrženy, tak eh, eh, to není pro nás úplně prospěšné, pro to, abychom působili transparentně, ale příští rok doufám, eh, že už situace bude lepší. Potom daňové ráje. Byla jsem trochu zmatena tou otázkou, jaké země Evropské unie nám působí problémy. Možná, že jsem to špatně pochopila, ale my um, nemůžeme posuzovat eh, sami jen tak svévolně, eh, kdo eh, tedy je jakým daňovým rájem, ale my tady na to máme zvláštní mechanismy, abychom odhalili tyto země a musím říci, že některé země skutečně mají tady slabší legislativu v této oblasti a Většina z nich potom vyvolává problémy. A když třeba spolupracujeme tady s třetími zeměmi, tak, nějak, tak tam eh, máme mnohem eh, přísnější požadavky právě proto, abychom omezili eh, problémy. Nevím, jestli jsem správně pochopil tu otázku. Potom nárůst případů korupce. Myslím si, že ve všech organizacích kde eh, organizace se tedy, tedy vylepšily systém a zavedly eh, školetí eh, tak a zjišťování, tak tam dochází k nárůstu zjištěných případů korupce, ale není to tím, že by narostla korupce, ale jenom tím, že se zlepšily způsoby, jak odhalovat korupci. Takže v podstatě je to spíše dobré znamení než špatný, špatný signál. Pokud je o lidská práva, Tady jsme zaznane, jsem zaznamenala pokrok od svého nastoupení do funkce, jsem tím velice potěšena. Nedávno eh, jsme tady eh, měli návštěvu eh, z, tedy návštěvy z různých finančních institucí a z dalších, které se zabývají a z, inspirují se od nás tím, jak k tomu přistupujeme. Já si myslím, že my tady nejsme rozhodně pozadu, protože my jsme v našem přístupu vycházeli eh, z lidských práv eh, v našich pokynech. Možná, že bychom akorát eh, měli pouze vyjasnit, jakým způsobem vycházíme z dodržování lidských práv, ale myslím si, že k pokroku došlo a, a naši zaměstnanci jsou nyní mnohem lépe informováni v této oblasti a máme tady pravidla, která se snaží celý tento proces eh, udělat průhlednější. Potom otázka bonusů. Eh, my nemáme bonusy, máme v podstatě jenom jakési odměňování výkonnosti. Eh, snažíme se odměňovat ty, kdo lépe pracují a obávám se, že ani nevím, jestli je tady záměr to zveřejnit, alespoň o tom nevím takže lepší odpověď vám v tuto chvíli nedám. Možná, že bych vám později mohla odpovědět písemně. Pokud jde o měření výsledků a ty nové postupy, kdy budou mít výsledky, hmm, eh, zatím jsme měli pouze eh, takový eh, přehled toho, co přinesl nový operační rámec a musím říct, že to bude ještě chvíli trvat, než to přinese výsledky. Eh, například pro snižování choroby také potřebujete mnoho let, eh, pokud to má být dosaženo globálně. A je to eh, podobné i v této věci. A i, třeba projekt v oblasti vody trvá také mnoho let, než dosáhne konkrétních výsledků. Pokud jde o finanční sektor, transparentnost financování, eh, o konečné příjemce, tak máme příklady čtyř projektů, eh, kde mm, eh, byste se mohli podívat na to, jak to vypadá. Na příkladu těchto případů byste si mohli udělat obrázek. Samozřejmě, že je tam ještě prostor o zlepšení. Potom polit otázka kvality, eh, nebo pardon, ptali jste se na rovné podmínky. Jak jste to mysleli? Můžete to prosím upřesnit, tu otázku? Um, I, I can later I... Kolega Berman na seznamu, takže s vaším dovolením dám slovo kolegům Jednak bych chtěla poděkovat za vyčerpávající odpovědi na naše písemné dotazy a musím říct, že jsem měla připravenou otázku, která se týkala vlastně korupčního prostředí v mnohých zemích, které jsou příjemci podpory z investičního fondu, ale myslím si, že to tady bylo již tak podrobně zodpovězeno, protože ty otázky podobné byly od pana kolegy Sonegarda, takže já dále již nebudu vystupovat v rámci úspory času. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Prospata. Mr. Berman, bitte. Děkuji, pan Berman. Děkuji, pane předsedo. Je mi trošku líto, že máme tak málo času a tlumočníci už chtějí jít určitě domů. Ale já jsem se ptal na některé otázky na EDF v rozvojovém výboru a tak je nechám stranou. Ale jedna velmi eh, závažná zpráva Eh, nevládné organizace, nevládní organizace týkající se důlního průmyslu. A jedná se o hliníkový důl, o výrobu hliníku a je to spolufinancováno EIB a řadou dalších. A je to další projekt, kde dochází ke zneužívání eh, nadnárodními společnostmi evropských prostředků, prostředky vyplacené mozambické vládě a to ponechá pouze 21 euro Mozambiku. Mozambičané jsou akcionáři a mohou tedy obhajovat svůj podíl, ale to asi nebude spravedlivé. Je si EIB vědomá této zprávy, je si vědomá daňových uniků ze strany nadnárodních firm, a chce tedy strukturálně tuto otázku řešit. A přísná kondicionalita by měla být nedílnou součástí veškerých eh, posudků EIB, zda vstoupí nebo ne do určitého projektu. Děkuji. A poslední je kolega Mulder na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je trošku stejná jako ta předcházející, a to se týká nových finančních nástrojů. Předpokládáme, že Evropská investiční banka poskytne záruku určité zemi pro rozvoj ekonomiky, banky a podobně. Existují přísné tedy pokyny týkající se určité odvětví a příslušné země, ať je to cokoliv. A vzhledem k tomu, že to je záruka, jak může banka zaručit, že ty prostředky nebudou zneužity mimo tuto zemi pro jiné účely, které vůbec nesouvisí s eh, kýženým cílem rozvoje příslušné země. Vzhledem k tomu, že to je bankovní záruka, je zcela možné, že tedy ten cíl nebude splněn a jakým způsobem toto sledujete. Děkuji mnohokrát a nyní vás paní Barton vyzvu, abyste na to zodpověděla. Děkuji a je mi líto, že to musím tak uspěchávat, ale je to lepší než nic. Souhlasím s panem Bermanem, pokud jde o přísnou kondicionalitu. A to skutečně nám zabírá stále více času. Asi bych také řekla, že pokud jde o financování projektu Mozel, tak jsme neměli tak přísná pravidla jako nyní a jeden z ukazatelů v tomto rámci je, jsou tedy fiskální příjmy a je velmi obtížné toto vyplnit, ale my se maximálně snažíme. A důlní průmysl je oblast, kde dochází k obla, obrovským rozdílům a dochází ke změnám ceny komodit a je to skutečně velkou výzvou. Ale naše konvenční je tak přísná, že my jsme zatím nefinancovali od roku 2007 žádné důlní projekty takže to je asi moje odpověď. E, nové finanční nástroje. Já nevidím velkou výzvu v souvislosti se zárukami, protože nakonec všechno má svou cenu. Pokud je o trh a prostě uvádíme i náklady, i když se jedná o záruky. Takže nemyslím si, že tady by bylo potřeba méně podrobností a méně reportingu. Je to asi tak stejné. Děkuji mnohokrát. Vím, že nemáme dost času, abychom zabíhali do podrobností. Měli jsme možnost eh, psát tedy písemně své dotazy a nemohli jsme se tedy vyhnout diskusi s komisařem Šemetou, ale chci vám poděkovat, paní Barton, a chci poděkovat celému týmu z EIB za to, že jste odpověděli na naše otázky a chci všem připomenout, že jsme pozváni jako výbor KONT. Jsme tedy pozváni na neformální setkání s Evropským účetním dvorem, kde bude možné neformálně probrat některé věci. A v neposlední řadě tedy eh, pan zástupce účetního dvora, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám za to, že následná zpráva bude projednávána a já jsem velmi potěšen, že vám mohu předložit tuto zprávu, kde účetní dvůr se zabýval doporučeními u sedmi tedy zpráv účetního dvora. A vycházeli jsme z času, který uběhl od publikace. A týká se to rozpočtu energetiky vnější služby. Celkem 51 doporučení bylo předloženo z nich 45 je stále považováno za relevantní. Chci vás upozornit na to, že dvůr sleduje vlastní doporučení a nikoli požadavky rady a parlamentu. A mě by osobně zajímalo vědět, zda s tím souhlasíte, anebo zase myslíte, že bychom měli v, tom, v těch ročních následných zprávách také měli zahrnout požadavky požadavky parlamentních výborů a nemám důvod si myslet, že by komise posuzovala vaše požadavky jinak než eh, požadavky naše, ale pokud jde o naše doporučení, ty zohledňujeme v první řadě. A otázka je, zda komise také bere v úvahu vaše požadavky a požadavky rady. Takže, jak už jsem řekl, rád bych od vás slyšel, až ukončíte práci na následné zprávě. Zda byste tady mohli naznačit mě jako zpravodaj, co, jak se díváte na budoucnost v tomto směru. Děkuji. A nebudu nic dalšího požadovat, viděli jste příslušné údaje a tato, nás, tato, tato následná zpráva bude každoroční, protože nestačí provést kontrolní zprávu, ale je třeba také vědět potom, co udělala komise na základě našich doporučení takže se vrátíme každý rok a budeme předkládat následnou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Oto Odbo. A nyní požádám našeho zpravodaje. Chcete k tomu ještě promluvit? Ano, my jsme překročili dobu, která nám byla určena. Takže chci poděkovat účetnímu dvoru za návrh. Je to návrh dobrý a bude zajímavé rovněž eh, sledovat eh, vývoj doporučení, to, co nastalo v uplynulém roce. Takže nechci se vyjadřovat jménem všech, musíme počkat na jednání koordinátorů, ale zdá se mi, že to je vynikající návrh a mělo by nám to umožnit eh, pokročit u dalšího, tak eh, tam bychom ty věci měli řešit písemně a chci ještě jednou poděkovat Evropské investiční bance, že nás navštívila a je mi líto, že jsme měli tak málo času. Děkuji všem Evropskému účetnímu dvoru, Evropské investiční bance, všem kolegům, děkuji sekretariátu a také tlumočníkům, říká pan předseda. Děkujeme jim za to, že tady s námi zůstali o několik minut déle a upozorňuji na akci na pátém patře. Pozvali jsme naše partnery na e, přípitek do, pro nový rok, a takže se budu rád, když vás všechny uvidím.